Chers collègues, je propose de commencer notre réunion. Vážení kolegové, zahájíme schůzi. Ze všeho nejdříve vám musím říci, že zde máme dvě změny pořadu jednání. První se týká u bodu 21 a hlasování tedy zprávy o, tedy od Alejandra Serkase, o kterém se bude hlasovat až eh, nakonec po bodu 30. Program, tedy pod programu 16, podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí v rámci vnitropodnikových přesunů. To bude jako první bod po hlasování. Je někdo proti tomuto? těmto změnám? Ne, takže v tomto případě přistoupíme k bodu 17. Tam mám kompromisní pozměňovací návrhy, které byly předloženy k našemu stanovisku pro rozpočtový výbor. Je to tedy náš pohled na jednání o víceletém finančním rámci. Už jsme diskutovali o tomto návrhu stanoviska a o některých pozměňovacích návrzích, které byly předloženy. Většina pozměňovacích návrhů byla předložena Marian Harkin a Jillem Lambertem. tu podstatu v podstatě přijmout můžu. Ty kompromisní návrhy, které jsem vám předložila, to jsou, to je vlastně sloučení dvojky, trojky a čtyřky. Čtyřka je Marian Harkin, dva je Jill Lambert a trojka je můj pozměňovací návrh. Týká se to podmínek, za nichž údaje v oblasti zaměstnanosti. Jsou tedy sbírány. Je to takový eh, slučující pozměňovací návrh, který v podstatě eh, nevyvolává žádné problémy. Pokud jde o B, kompromis B, tak to je moje třináctka, čtrnáctka Marian Harkin a patnáctka Jira Lamberte. Cílem eh, tohoto kompromisního pozměňovacího návrhu je zhodnotit způsob, jímž projednáváme horizontální záležitosti, především chceme využít svých zkušeností ze zprávy Juty Steinbrook a chceme ukázat, jak v tomto jednání jsme byli občas eh, oslabeni. Pokud je o další pozměňovací návrhy, S'agissant des autres amendements. Pokud je o další pozměňovací návrhy, tak eh, jsem jim nakloněná, takže myslím, že bychom měli dospět ke hlasování, které ještě posílí hlas našeho výboru v rozpočtovém výboru. A já jsem informovala koordinátory o diskusi, která proběhla na konferenci předsedu výboru o této zprávě a především o tom, že je zde i paralelní zpráva, o které se diskutuje ve výboru AFKO. Snažila jsem se přesvědčit eh, Ivala Kalfina a Žarlika Duana, že by bylo lepší řešit podstatu této zprávy ve výboru pro rozpočet, protože zatím rozpočtový výbor vychází z toho, že na rozpočtovém výboru by se měla řešit pouze ta část, která se týká vztahu s radou a ve výboru AVKO by se zase měly řešit ty vnitřní záležitosti, abych tak řekla. Což podle mě je zcela nevhodné. Takže My tady máme vlastně to poučení z toho, jak bylo vedeno jednání o víceletém finančním rámci. Chtějí si vzít slovo předkladatelé pozměňovacích návrhů? Máte nějaké problémy s těmi kompromisy, které jsem navrhla? Nemáte, tak to je skvělé. A můžeme rovnou přistoupit k dalšímu bodu na pořadu jednání. A já dám slovo Danutě Jazlověcké, aby pohovořila o šestém a sedmém třístraném jednání. Ty proběhly včera nebo předevčírem v rámci jednání o směrnici, o prováděcí směrnici, která se tedy vztahuje ke směrnici o vysílání pracovníků. Než jí ale dám slovo, tak bych ještě ráda řekla, že jsem slyšela, že prý této jednání trvají dlouho. A to není rozumné. Každý, kdo vedl trialogy, třístraná jednání o legislativních textech, ví, jak dlouho to trvá, kolik času to vyžaduje. Já vám mohu třeba připomenout, že v rámci jednání o Evropském sociálním fondu který měl 19 článků, ne 30, jsme vedli více než 30 trialogů. A toto je sedmý. A už jsme probrali všechny složité body, takže já bych byla ráda, aby se přestalo s takovýmto pomlouváním, že to trvá příliš dlouho, to jednání, protože Takovéto výroky jsou zcela kontraproduktivní. Hovoříme o stanovisku rady. Je normální, že potřebujeme 10 minut na to, abychom radě jasně řekli, jaké je naše stanovisko, abychom dali alespoň šanci tomu našemu stanovisku, aby si ho rada vyslechla. A já děkuji zpravodajce za trpělivost a odhodlání, s nímž hájí mandát Evropského parlamentu. Takže paní zpravodajko, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Eh, já bych také chtěla eh, potvrdit celému týmu a potvrdit to, co jste říkala. A věřte, opravdu pracujeme v velkém tempu, většina a, jednání není snadná a musím jim věnovat opravdu hodně času. Chtěla bych vám vysvětlit obecnou situaci, v jaké se nacházíme. Po posledním zasedání výboru, kde jsem informovala o výsledku uh, um, jednání o eh, směrnici o vysílání pracovníků proběhlo 6.2. zasedání a potom 11.2. 2. 6.2. Parlament eh, předložil předsednictvu eh, podle článku 9 eh, kompromisní návrh, který byl vytvořen tedy vyjednávacím týmem a byl výsledkem diskuse bouřlivé, eh, které ukáz, která ukázala velké eh, různice mezi eh, poslanci. Parlament navrhl, aby kontrolní seznam byl otevřený a nesouhlasil s dodatečnými podmínkami předloženými rady, to znamená, aby kontrolní prostředky byly přiměřené a opodstatněné. Parlament obdržel postulát, aby dva kontrolní prostředky, čili notifikace a nezbytnost zachování dokumentů, byly kontrolními nástroji, které byly závazné ve všech členských zemích. Parlament souhlasil souhlasil se závazkem eh, toho, aby eh, panské, eh, členské státy předávaly informaci o používaných kontrolních prostředcích, ale vyjádřil obavy ohledně té notifikační mm, povinnosti předsednictví ty kompromisy v pátek tedy na ně zareaguje a 18, projedná a 18. Eh, předloží výsledky. 11. druhý eh, jsme projednávali článek 12, který se týká odpovědnost, eh, solidární odpovědnosti. Parlament informoval předsednictví, že naše stanovisko u článku 12 je záporné a mm, parlament je eh, pro zavedení eh, solidárního mechanismu u všech sektorů a eh, je pro přijetí tedy závazku informovat členské státy o mechanismech solidarity v daném státě používaných. Předsednictví ten kompromis projedná a předloží 18.2. tedy návrženských členských států. 11.2. jsme také uzavřeli debatu o článcích 6, 7, 8, 10, 11 a 18 a 19. Článek 6 v případě výměny informací mezi eh, příslušnými orgány, tak tam řecké předsednictví eh, souhlasilo s eh, zavedením termínu 20 pracovních dnů místo 25 v rámci obvyklého řízení nebo dvou pracovních dnů v rámci urychleného řízení. Článek 7 se týkal role vysílající země v případě administrativní spolupráce. Předsednictví souhlasilo s přístupem to navrženým parlamentem, aby to byla spolupráce mezi členskými státy, čili eh, mezi vysílající a přijímající zemí. V osmém článku předsednictví eh, nejdříve souhlasilo, eh, že v článku bude obsažen, obsažena povinnost podávat informace s cílem eh, šířit informace mezi zaměstnanci i zaměstnavateli. Článek desátý se týká inspekcí. Parlament i předsednictví se shodli s tím, že členské státy mají povinnost eh, provádět eh, příslušné a účinné kontroly, mají hodnotit riziko a čili, eh, a kontrolovat jednotlivé prvky. Ve článku 11, který eh, zavazuje členské státy zavést mechanismus, který umožní eh, mm, tedy eh, kontrolovat práva vůči eh, zaměstnavatelům, tak pracovník má mít eh, tedy právo na odměnu neto, na úhradu nákladů, například na ubytování a také na úhradu daní a v odvodu v článcích 18 a 19, které se týkaly mechanismu elektronické výměny informací IMI, parlament i rada souhlasili s tím, že IMI je povinný systém a musí být eh, používán tak často, jak je to možné členské státy dále mohou eh, využívat dvoustranné dohody. Dnes budeme mít další eh, trialog, kde budeme projednávat eh, šestou část a sice přeshraniční vymáhání pokud. 18. 19. a 20. máme naplánováno další jednání a doufáme, že projednáme články 9 až 12 a, a věřím, že do 18. 22. se nám podaří zakončit celé vyjednávání. Děkuji. Eh, merci, madame la rapportrice. Děkuji, paní zpravodajko. Hlásí se někdo o slovo? Další členové vyjednávacího týmu možná? Stephen Hughes? Ne, nechcete nic dodat? Další žádosti o slovo? Nějaké dotazy na vyjasnění? Bylo všechno jasné? Já bych eh, chtěla především tedy poděkovat a eh, zpravodajce za toto velmi věrné poinformování. Především pokud jde o Řím 1, tak eh, tam máme teď pozici, která nám umožňuje pokrýt jak ochranu pracovníků pod tedy Římem 1, to znamená, jsou to co nejpříznivější podmínky pro pracující a zároveň nám to umožňuje říci, že ten text, ten je celý prošpikovaný revizními doložkami. A my víme, že když je to jednání složité, tak se vždycky držíme zuby nechty toho, na čem se dokážeme shodnout a pak si řekneme, tak ten zbytek ten zrevidujeme, až přijde čas. Takže tak to potom vypadá v tom textu rady, tam prostě jsou ty revizní doložky, prostě téměř u všech článků. A navíc e, jsou tam různé posuny, takže nakonec to už vůbec není logické. Ta směrnice bude potřeba dva roky na to, aby vstoupila v platnost. Komise měla předložit e, hodnotící zprávu po pěti letech, ale revize proběhne za tři roky. Takže směrnice bude zrevidována ještě dříve, než komise provede své hodnocení. Takže jsme byli upozorněni na to, že to prostě takhle nejde a měli bychom to všechno nějakým způsobem uvést do souladu. Ať už je to komise nebo rada, obě dvě tyto instituce nám řekly, že prostě máme pravdu, že takhle to nejde, takže se to musí vyřešit. Komise zatím nemá mandát k tomu, aby připravila nějakou horizontální doložku. Nicméně je to tedy pořád otevřený problém, týká se to článku 9, což je pro nás velmi důležité. To je tedy první věc, kterou jsem chtěla připomenout. A druhá věc, která se týká té poslední věci, o které hovořila zpravodajka, to se týká tedy článku 18, který vytváří systém IMI. Ten systém IMI, to je systém, který umožňuje Evropské komisi sbírat informace o fungování vnitřního trhu. A zatím to není, tento systém není úplně přizpůsoben změnám, které úzce souvisí se situací vysílaných pracovníků. Prostě není to přizpůsobeno ta registrace, vůbec se vlastně neví, kdo uh, jaké služby tedy poskytují tyto, tyto vysílení pracovníci. Takže to by se mělo vyřešit eh, během času. My jsme se ale dověděli jednu důležitou věc, eh, o které vyjednávací tým nevěděl. Když dnes má komise informace o vysílaných pracovnících, tak je získává prostřednictvím formulářů A1, které členské státy posílají komisi. A proto je velmi důležité, abychom tam mohli vložit odkaz na tento formulář A1, i kdyby to bylo jenom v nějakém úvodním ustanovení, protože Otázka způsobu fungování spolupráce mezi členskými státy prostřednictvím systému sociálního zabezpečení to je dnes hmatatelný prostředek tomu, jak získat informace o skutečné situaci vysílaných pracovníků. Myslím si, že to je také důležitý prvek diskuze. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Jak říkala zpravodajka, příští výměna názorů proběhne dnes odpoledne. Máme opravdu velmi nabitý harmonogram. Připravili jsme ho s radou a s komisí na tom předvčerejším trialogu a v této chvíli si myslíme, že se dokážeme tohoto harmonogramu držet. Budou tam i dvě výměny názoru na koreperu v pátek a příští středu, takže ten vyjednávací tým opravdu je odhodlaný dodržet tento kalendář a doufám, že se to opravdu podaří. Hodně samozřejmě záleží na tom, co se stane dnes odpoledne, ale dnes odpoledne už nemáme před sebou příliš obtížné články. Jen proběhneme ten zbytek textu, který zatím ještě nebyl předmětem diskuse, takže v podstatě záleží na tom, jak to dopadne na Koreperu v pátek mezi zástupci členských států a jak to bude vypadat s mandátem, který členský stát které, který tedy členské státy mezi sebou připraví, jak se tedy vyjádří k těm našim signálům a informacím. Já tedy doufám, že teď všichni máte jasnou představu o průběhu těchto důležitých jednání. Víme, že tato jednání jsou velmi náročná nejen pro vyjednávací tým jako takový, ale že se do toho zapojí v podstatě všichni. A teď eh, přistoupíme k hlasování. Máte všichni hlasovací karty? Já výjimečně mám svoji kartu. Všichni mají karty? Výborně. Alors, euh, nous allons commencer. nous allons commencer au point 19. Začneme tedy bodem 19. Výsledkem jednání s radou a posílením spolupráce mezi veřejnými službami zaměstnanosti. Jedná se o výsledek jednání mezi Evropským parlamentem a radou. Toto jednání bylo 29. ledna 2014 už úspěšně završeno a bylo to potvrzeno na Koreperu 7. února 2014. A náš vyjednávací tým byl brilantně veden Frederikem Dardénem. Zahajuji hlasování. Prosím. Hlasujte. Tout le monde a pu voter. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 28 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. Společné stanovisko je přijato. A my blahopřejeme našemu zpravodaji a samozřejmě celému jednacímu týmu. Pokud jde o bod 20, tady musíme hlasovat o našem stanovisku pro rozpočtový výbor. Týká se to mobilizace Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v případě autonomní oblasti Valencie v odvětví textilu ve Španělsku. Jedná se o případ mobilizace tohoto fondu tím starým způsobem, abych tak, abych tak řekla, to znamená za použití tedy staré legislativy. Takže hlasujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 31 pro, 1 proti, nikdo se nezdržel. Toto stanovisko pro výbor rozpočet je takto přijato. Jak jsme se dohodli na počátku našich prací, bod 21 si necháme nakonec, takže teď máme bod 22, kde budeme hlasovat o zprávě Caba Uri o vrcholné tripartitní sociální schůzce pro růst a zaměstnanost, než budeme hlasovat o této zprávě. Omlouvám se, já jsem tady včera nebyla na diskusi o kompromisech, ale ráda bych přednesla tři poznámky. Jedná se tedy o předběžnou zprávu, nebo tedy průběžnou zprávu, není to tedy konečný text, protože je to postup podle článku 81, kdy parlament má dát svůj souhlas, takže my vedeme jednání s radou, než se tedy parlament vysloví buď ano nebo ne, to je tedy první poznámka, toto jsem chtěla připomenout. Za druhé, Vzhledem k tomu, že se jedná o postup souhlasu, nejsem si jistá, zda se o tom tady hovořilo na výboru, ale říkali jsme to na koordinátorech, možná ne na výboru. Musíme objasnit eh, to hlasování, které proběhne oficiálně, jsme nedostali návrh rady, protože tam musí konzultovat členské státy. A členské státy mají určitou lhutu na konzultaci s národními parlamenty. A dvě země, Spojené království a Německo, zatím ještě neodpověděli v té lhutě čtyř týdnů, trošku víc než čtyř týdnů, prostě ještě neodpověděli a rada tím pádem nemůže oficiálně předat své stanovisko. V každém případě v průběhu tohoto volebního období nemůžeme zahájit jednání a nemůžeme vypracovat závěrečnou zprávu. To znamená, že když jsme poprvé tedy studovali zprávu pana Eriho, tak všechno, co nám bylo řečeno, co nám řekla především tedy komise, to není pravda. Protože cílem tohoto postupu je oficiálně umožnit Herman, Hermanovi van Rompuyovi, aby se zúčastnil 20. března sociálního summitu, což mu tedy oficiálně podle stávající legislativy není povoleno. Vzhledem k tomu, že je třeba provést konzultaci s národními parlamenty a to vyžaduje čas, tak eh, Změna rozhodnutí nebude fungovat před Evropskou radou v březnu 2014. Já si myslím, že bylo důležité přinést tedy toto vyjasnění. Poslední bod. Musím vám říci, že jsem zklamaná. Naopak, nebo jak bych to řekla, jsem spokojená a zároveň zklamaná, pokud je o kompromis B vidím, že dáváte mému nástupci další úkol, a sice zastupovat parlament na této sociální třístrané schůzce na nejvyšší úrovni, ale myslím, že zde opravdu zacházíte nad rámec toho, co bychom měli žádat. Proč by parlament nemohl být vždycky pozorovatelem na těchto samitech? To je otázka, kterou si kladu. Vy počítáte s tím, že bude pouze pozván v případě potřeby podle toho, jak bude vypadat pořad jednání. Pokud souhlasíte, já si myslím, že by bylo dobré já bych to aspoň takto navrhla, stejně to nebude dořešeno v průběhu tohoto funkčního období. Já bych navrhla, abychom šli na plenární zasedání pro jednací mandát, abychom si ověřili, že si všichni myslí, že máme dobrou rovnováhu v tom textu, který bude dnes odhlasován. To vám tedy navrhuji, nevím, jestli tedy zpravodaj souhlasí s tímto postupem. No a za těchto podmínek přistoupíme k hlasování o tomto textu. Článek 1, který pokrývá kompromis A, čtyř frakcí. Kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Přijato. Odstavec se, nebo článek 2, odstavec 1, kompromis B, dvou skupin. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dvanáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Článek 2. Odstavec 3 pod odstavec 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je to přijato, ale ověříme to. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Tak. Končím hlasování. Jedenáct pro, 23 proti. Je to jasně zamítnuto. Pozměňovací návrh dva zpravodaje. Kdo je pro? Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 2 pana Eriho. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 11. Pozměňovací návrh 11 ehm, pana Bekra. Kdo je, pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Článek 3 odstavec 1 pozměňovací návrh 3 s ústním pozměňovacím návrhem, kde se doplňuje and uh, equally based on uh, the equal partnership, uh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, 13, pozměňovací návrh 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme 13, hlasujeme. Hlasovali všichni, končím hlasování. 17 pro, 14 proti, 4 se zdrželi. Je to přijato. Uh, paragraf 4, amendement, euh, article 4. Článek 4, odstavec 1, pozměňovací návrh 4. CB Öry s ústním pozměňovacím návrhem, proti němuž není žádný, žádná námitka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Článek 5, 14, pozměňovací návrh 14. Paní Baldakino, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Úvodní ustanovení 8, pozměňovací návrh A, kde, tedy 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Musíme to ověřit, ověřujeme pozměňovací návrh 5. Končím hlasování. 17 pro, 16 proti, nikdo se nezdržel. Takže teď máme pozměňovací návrh 6, paní Baldakino, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pozměňovací návrh 7, stejné autorky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Hlasujeme o celé průběžné zprávě elektronicky, zahajuje hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 32 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. A teď budeme hlasovat o otázce zahájení jednání, to znamená, zda zahájíme jednání na tomto základě, když tedy rada není připravena a já doporučuji, abychom požádali plenární zasedání o radu v této věci. Myslím si, že to je způsob, jak optimalizovat eh, tento mandát. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 21 pro, 15 proti. Jeden se zdržel. Takže můj návrh nebyl přijat. Nepotřebovali jsme většinu 26. Takže jsem vyhrála, protože to, byl tedy, to bylo tedy kontumační vítězství. No a půjdeme na plenární zasedání, abychom získali mandát v této věci. nous en venons au... A teď tady máme hlasování o bodu 23. Jedná se o návrh eh, nařízení Rady o změně nařízení 718 roku 1999 o plánu kapacity flotily společenstva na podporu vnitrozemské vodní dopravy. Takže článek 1, ten se týká článku 8, eh, původní, nebo tedy úvodní části, takže to je pozměňovací návrh 3 zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Hlasovali všichni, končím hlasování. 19 pro, 18 proti, nikdo se nezdržel. Je to tedy přijato o jeden hlas. 11, pozměňovací návrh 11, Elizabeth Schroeter, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, takže teď budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu 4 zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pořád tedy u článku 1, ale tedy eh, druhá odrážka původního článku 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis B k odrážce 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 7 zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Ověříme si to, ale myslím, že je to zamítnuto. Všichni hlasovali? 17 pour 18 contre. 17 pro 18 proti 1 se zdržel. Je to zamítnuto. A teď budeme hlasovat o absolutoriích. Mon efficacité est limitée aujourd'hui. Vidím, že dneska nejsem tak efektivní jako obvykle. Pozměňovací návrh 14 padá. Už to opravdu vůbec nejde. Takže pozměňovací návrh 7 byl zamítnut, takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu 14 Filipa de Bakra. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pozměňovací návrh 8 zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 15. O tom můžeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 16, ten byl nepřípustný, takže úvodní ustanovení. Takže devítka Elizabeth Schroeter, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. K úvodnímu ustanovení 6 zde máme pozměňovací návrh 1 zpravodajky. A je tam jazyková úprava? Ne, není. Je, ale o té nebudeme hlasovat. Takže kdo je pro pozměňovací návrh 1? Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto? Pozměňovací návrh 8 eh, padá. Et donc je mets au voix l'ensemble de la... Takže budeme hlasovat o celém stanovisku. Elektronické hlasování. Zahajuje elektronické hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 34 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Stanovisko naší zpravodajky Juty Steinbrück je tímto přijato. A teď eh, tedy budeme hlasovat o absolutoriích. A nejdříve zde máme absolutorium o sekci 3 Evropská komise Všeobecný rozpočet EU. Pozměňovací návrh 1 a třeba Oriho, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis A, čtyř frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pozměňovací návrhy 2 a 3 odpadají, takže hlasujeme o celém tomto stanovisku elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 34 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. Je to přijato. A teď zde máme bod 25, to znamená absolutorium. On va d'abord le point 29 qui porte sur la performance. Dříve budeme hlasovat o bodě 29, eh, to se týká kontroly agentur. Pozměňovací návrh 1 Čaba Eriho, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromisní návrh 4, 4 frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A teď budeme hlasovat o celém textu. Elektronické hlasování je tímto zahájeno. Hlasovali všichni, končím hlasování. 33 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel, takže je toto absolutorium přijato. A nyní se dostáváme k bodu 25 absolutoriumu o, pro tedy Evropskou nadaci pro vzdělávání, takže tady máme Pozměňovací návrh 1, Marian Harkin, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Odstavec 3, pozměňovací návrh 2, Marian Harkin, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Po odstavci 5 máme ústní pozměňovací návrh zpravodajky. That before adopting a formal decision, the governing board failed to inform the parliament of its, of its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 provided in the regulation. Je pas d'opposition? Nejsou námitky. Takže o tom budeme hlasovat, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Ověříme si to elektronicky, abychom poslali ten správný signál Evropské komisi. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 35 pro, 1 proti. Nikdo se nezdržel. Já doufám, že Evropská komise pochopí tento vzkaz Evropského parlamentu. A teď budeme hlasovat o celém stanovisku. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 32 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel. A teď bod 26, absolutorium za rok 2012 pro Evropské středisko pro uh, zlepšování životních a pracovních podmínek. Takže hlasujeme elektronicky o celém stanovisku, zahajuji hlasování. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Končím hlasování. 33 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel, takže je to přijato. A teď bod 20. 7 udělení absolutoria z roku 2012 pro Evropskou nadaci pro zlepšení životních a pracovních podmínek. Takže jednička tedy odstavec 1, tam máme čtyři pozměňovací návrhy a blok. Já si myslím, že je to jeden pozměňovací návrh, který se týká čtyř odstavců. A je to pozměňovací návrh, jehož cílem je harmonizovat kvalifikace takže ta 1, 3, 4, 7, to se týká odstavců 1, 2, 3 a 4. Takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato, všechny čtyři. Odstavec 1, pozměňovací návrh 1, Marian Harkin, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Odstavec 3, pozměňovací návrh 5, stejné autorky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Odstavec 4, pozměňovací návrh 6, Caba Ory, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Odstavec 5, Pozměňovací návrh 8, Sergio Gutierrez Preto, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, ověříme. Ověřujeme osmičku. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 21 pro, 15 proti. Nikdo se nezdržel, je to přijato. Takže teď budeme hlasovat o celém stanovisku elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 33 pro, 3 proti, nikdo se nezdržel, je to přijato. A teď máme poslední hlasování o absolutoriu, je to bod 28, udělení absolutoria pro Evropskou nadaci odborného vzdělávání. U odstavce 1 zde máme pozměňovací návrh 1 Marian Harkin. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pozměňovací návrh 3, teda 2, stejné autorky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Odstavec 5, kompromis A, čtyřmi, čtyři frakce, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A teď hlasujeme o celém stanovisku elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Končím hlasování. A teď? A to vás možná zajímá, jak to dopadlo. Takže 31 pro, 4 proti, nikdo se nezdržel, takže toto absolutorium je rovněž přijato. A teď zde máme návrh stanoviska našeho výboru pro rozpočtový výbor. Jedná se o poučení z jednání o víceletém finančním rámci 2014-2020. Takže odstavec 1 Pozměňovací návrh 1, Jean Lambert, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pozměňovací návrh 2, kompromis A, tří frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Odstavec 3, pozměňovací návrh 5 vaší zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel eh, přijato. Šestka je kompatibilní, takže hlasujeme, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Mám pocit, že se to příliš nedaří, takže si to ověříme. Ověřujeme šestku, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 19 pro, 14 proti, nikdo se nezdržel, je to přijato. Pozměňovací návrh 7 zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pozměňovací návrh 8, Jean Lambert, kompatibilní se sedmičkou, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pozměňovací návrh 9 Lambert, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 10 zpravodajky, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 11 Marian Harking, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Po odstavci 5 zde máme pozměňovací návrh 12, eh, Lambert, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis B. Tří frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Můžeme hlasovat unblock všechny pozměňovací návrhy 16 až 30? Vůbec ne. Takže kolik? Dobře, tak jdeme na to. Ale já nebudu říkat odstavce, jen pozměňovací návrhy. A všechny jsou zpravodajky která je zhodou okolností i vaší předsedkyni. 16. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se držel přijato 17 pro, proti, zdrželi se přijato 18 pro, proti, zdrželi se pro, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato 19 pro, proti, zdrželi se přijato 20. Tak ověříme 19, ověřujeme 19. Kdo je pro, proti, zdrželi se přijato si. Je sais que c'est adopté. Já vím, že to přijato, uvidíte. 19 pro, 13 proti, 0. Nikdo se nezdržel. Normálně místo předseda Thomas Mann je příkladnou podporou pro toto hlasování. 20 pro, proti zdrželi se přijato, 21 pro, proti zdrželi se přijato, 22 pro, Proti? Zdrželi se? Chcete to ověřit, pane Tomasi, mane? Tak to ověříme. Ověřujeme dvacítku. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 13 pro, 16 proti, 3 se zdrželi, je to zamítnuto. 23, kdo je pro?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 29 pour, 4 contre. 29 pro, 4 proti. Jeden se zdržel. Já se opravdu divím, proč jste zamítli pozměňovací návrh, který má za cíl zvýšit jednací kapacitu parlamentu. No dobře. A teď zde máme hlasování sur le point 20. O bodu 20. Tady hlasujeme o naší zprávě z vlastní iniciativy. Je to tedy bod 21, zaměstnanost a sociální aspekty úlohy operací trojky s ohledem na země zapojené do programu eurozóny. Uh Il s'agit d'un rapport sur lequel notre rapporteur. Jedná se o zprávu Alejandra Serkase, naše kolegyně Edith Estrela má technickou připomínku. Prosím, máte slovo. Obrigada, senhora presidente. Era para pedir... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych vás ráda poprosila, aby eh, jste stáhla eh, můj pozměňovací návrh. Jedná se o číslo 106 a o číslo 116 a dále ještě 170, 185, 241 a 243. Merci beaucoup, Regina Bastos. Děkuji, Regina Bastos. Também para dizer que Děkuji, eh, paní předsedkyně. já bych ráda stáhla několik pozměňovacích návrhů 109, 129 eh, a 181. Děkuji. Děkuji. Ještě někdo chce něco stáhnout? Takže budeme hlasovat o tom zbytku. Tous les amendements. Všech těch pozměňovacích návrhů. Graf 1.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 Kompromis Z dvou frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromis A čtyř frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromis G tří frakcí, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme. Ověřujeme kompromis G. Euh, tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Končím hlasování. 25 pro, 8 proti, nikdo se nezdržel. Teď je to úplně jasné, je to přijato. 50 byla stažena. Po odstavci 3 zde máme pozměňovací návrh 51, ten je pokryt, takže se dostáváme až ke kompromisu H 4 frakcí. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Kompromis I. Tří frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 69 stažen. Takže Pozměňovací návrh 70, eh, Ineš Zuber a Paul Murphy. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis K, čtyř frakcí. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 72 padá. Takže hlasujeme o kompromisu S čtyř frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromis je čtyř frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromis L pěti frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 87, Paul Murphy, Ineš Super, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto. Kompromis FF, tří frakcí, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis V, tří frakcí, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pane zpravodaj, máte nějaký problém? Tout va bien. Alors. Všechno je v pořádku, děkuji, že to hlídáte. 90. Ines Super, Paul Murphy. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis T, tří frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Kompromis M, čtyř frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 95 kapadá, takže odstavec 7, kompromisní návrh N, čtyř frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis O, čtyř frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 106 Erida Strela byl stažen, takže hlasujeme o kompromisu P čtyř frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Další nám odpadají, takže 112 po odstavci 8 Paul Murphy, Ineš Super, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 116 byl stažen, a pak tady máme kompromis U, tří frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromis Q, čtyř frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 126 zpravodaje k názvu. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 128. Pardon. 127 Paul Murphy než Super, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 128 pan Pupakis, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 129 byl stažen. 131 Silvana Rapty, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel Ověříme. Ověřujeme 131. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 21 pro, 15 proti, nikdo se nezdržel, je to přijato. 132 Marie Cornelisen, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 133 zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 134 pan Pupakis, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromis R, čtyř frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 142 Ines Super, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 145 Paul Murphy, Ines Suber, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 146 stejných autorů, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 147 Paul Murphy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 148 Emer Kostelo, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pozměňovací návrh 149 padá, stejně jako další. 152 Sergio Gutierrez Prieto, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 153 zpravodaj, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Kompromisní návrh Y, čtyř frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 155, tam máme EPP, e, které chce hlasování ve dvou částech. První část až po Health for Everyone. E, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Je to přijato. Druhá část, kdo je pro. Ověříme. Ověříme první část 155. -ky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, končím hlasování. 20 pro, 16 proti je to přijato. Druhá část. Kdo hlasuje pro, kdo proti, kdo se zdržel. Druhá část je zamítnuta. 156 Marian Harkin, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 157 zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 159 Edit Estrella, ten nebyl stažen, takže hlasujeme o dvou částech tohoto pozměňovacího návrhu. První část. Kdo je pro? To je tedy bez, bez té poznámky pod čarou. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část, kdo je pro tu poznámku pod čarou, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis dvojí TV, čtyř frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 164 Ineš Suber, Paul Murphy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 163 Režina Bastos, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato 165 Emer Costello, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato 167 Paul Murphy, Ines Suber, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 169 byl stažen, ne, 170 byl stažen. Odstavec 18. Tam na nic. 176 zpravodaje s ústním pozměňovacím návrhem. Jsou námitky proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Nejsou, takže takto o něm hlasujeme. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Ověříme. 176 ověřujeme. Hlasovali všichni, končím hlasování. 17 pro, 18 proti, 2 se zdrželi. Je to zamítnuto. 177 Ines Suber, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 178 Paul Murphy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 181 Regina Bastoš, kdo je... Promiňte, ten byl stažen, omlouvám se. 182 ovšem zůstává, takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Tom. 183 padá, 184, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 185 to bylo staženo, 186 tam je žádost o oddělené hlasování EPP, takže První část až po Imposed by the Troika Programs. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Zbytek textu, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Ne. Tak to ověříme. Hlasování o druhé části zahájeno. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 17 pro, 19 proti, nikdo se nezdržel, máte pravdu. Bylo to zamítnuto. Kompromis AA, čtyř frakcí. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Promiňte ještě. Musíme hlasovat do 187. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 197 Ines Luber, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto? Kompromis CC, tří frakcí. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato? Teď zde máme tři pozměňovací návrhy. Ines Zuber, hlasujeme o nich unblock. 195, 196, 197. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis BB, čtyř frakcí. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 204, Ineš Zuber, Paul Murphy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 214, Marie Cornelisen, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. Ověříme. Hlasovali všichni, končím hlasování. 30 <laughs> pro, 7 proti. Nikdo se nezdržel, je to jednoznačné ale tak jsem to tady neviděla. 215 odpadá. Nejdřív zde máme pozměňovací návrh Fila Benjona 216. Tím by odpadl kompromis DD. Takže kdo je, kdo je pro vypuštění odstavce 23? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Takže můžeme hlasovat o kompromisu DD tří frakcí. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis EE e, tří frakcí, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Uh... Après le paragraphe 24, amendement 220. 227 Paul Murphy, ne super, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 228 zpravodaj, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 233 Paul Murphy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 235 Marie Cornelisen, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel Přijato. Ověříme, ověřujeme 235. Končím hlasování. 29 pro, 4 proti, 2 se zdrželi. Kompromis GG, 4 frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 237 zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 239 ten byl pokryt kompromisem. 240 Marie Cornelisen, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 241 Erida Strela, kdo je, ten byl stažen, promiňte. 242 zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 243 byl také stažen, 244 Marie Cornelisen, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Kdo je pro 244? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to zamítnuto? Franchement, Ověříme to. Protože pokud se na to díváte z mého místa, já bych vám řekla, že je to jasné. No, ověříme to. Já jsem dneska jak zpomalený film, ale nejsem sama. Takže hlasovali všichni? Končím hlasování. 29 pro, 7 proti, nikdo se nezdržel, Vzhledem k tomu, že všichni už začali hlasovat, takže Marie Cornelisen, strhující úspěch. A teď? Tady máme citace, o kterých můžeme hlasovat en blok. Jsou to citace 1 až 33, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to přijato. A teď po úvodním ustanovení A Desítka Ineš Super, kdo je... Promiňte, omlouvám se. Po citaci 1b, ale ne. No, après le visa 1, l'amendement. Po úvodním ustanovení 1 Pozměňovací návrh 1 Marie Cornelisen. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel?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 Pozměňovací návrh 3 zpravodaje. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. 4 zpravodaje. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. A teď vám řeknu jednu věc. Pozměňovací návrhy 7, 8, 6, 5 a 9 padají. Souhlasí s tím všichni? Skvělé. Ale po úvodním ustanovení A přece musíme hlasovat o pozměňovacím návrhu 10 Ines super, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to zamítnuto. Pozměňovací návrhy 11, 12 a 13 odpadají, souhlasí všichni? Výborně. A pak pozměňovací návrh 14 Ines Zuber. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto, souhlasí všichni, souhlasí všichni. 15. Lope Fontaně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato, souhlasí všichni? Všichni souhlasí. 16. Emer Kostelo, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 17. Emer Kostelo, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 18. Emer Kostelo, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 19. Silvana Rapty, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis B čtyř frakcí. Kdo je pro? Ale liberálové hlasovali s námi. No tak ještě jednou ověřujeme devatenáctku. Nic už není dnes jisté. Hlasovali všichni? Končím hlasování. 21 pro. 14 proti. Nikdo se nezdržel, je to přijato. Kompromis B k úvodnímu ustanovení G. Předložili čtyři frakce, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. Kompromis C, čtyř frakcí, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato. 26 Paul Murphy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. 27 Phil kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. 28 Marie Cornelisen. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. 29 Paul Murphy, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto, 30 stejného autora, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Hlasujeme o celém textu o roli a aktivitě trojky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. 27 pro, 7 proti, 2 se zdrželi. Blahopřejeme našemu zpravodaji. Můžeme říci, že to měl opravdu pevně v rukou. Tím jsme ukončili elektronické hlasování. Děláme si kratičkou přestávku. Euh, Vážení kolegové, budeme pokračovat v práci, protože naše zpravodajka už je tady, ale mám špatnou zprávu, protože pak budeme muset práci zase přerušit, protože my jsme si naplánovali mnohem delší hlasování, než byla nakonec realita a to všechno je chyba. Alejandra Serkase nebo tedy je to spíše důkaz jeho jednacích schopností. Měli jsme hlasovat, kdybychom měli hlasovat o těch 244 pozměňovacích návrzích jeden po druhém, tak by to trvalo mnohem déle. Nicméně on vyjednal spoustu kompromisů a proto to hlasování šlo mnohem rychleji. Takže po bodě 16 musíme znovu udělat přestávku, protože musíme počkat na naše hosty ale já k tomu ještě něco řeknu, až eh, vyčerpáme tedy bod 16, což je výměna názoru o textu, o kterém jsme už dlouho nehovořili. Přitom je to velmi důležitý text. Eh, týká se podmínek vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnosti nebo skupiny. Je to text, na kterém pracujeme spolu s výborem LIBE a dali jsme mandát našim vyjednavačům 5. prosince 2011. Takže vidíte, že už je to poměrně stará záležitost ale věci se daly do pohybu. Celou dobu se čekalo na konec jednání v radě o směrnici pro vysílání pracovníků, proto to tedy trvá tak dlouho. Ale teď se věci znovu rozběhly, takže já dávám slovo naší zpravodajce Líse Jakoncáry, aby nám řekla, jak jsme na tom a také jak proběhl ten včerejší trialog. A připomínám, že náš jednací tým tvoří Sári Esaja za EPP, paní Hirša, potom Elizabeth Schroeter, Thomas Handel z GUE a Roger Albert z EKR. Paní zpravodajko, máte slovo. So, thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Jak už jste řekla, včera proběhl závěrečný trialog na eh, téma směrnice o vysílání. Naše skupina, včetně stínových zpravodajů, usilovně pracovala minulý týden na nalezení kompromisu s radou. A já musím říci, že rada se nechovala tak konstruktivně. Komise byla víc nakloněna nalezení kompromisu. Jak víte, naše úvodní stanovisko žádalo rovné zacházení a vypuštění odkazu komise a rady na velice kontroverzní legislativu o vysílání pracovníků. Tento mandát byl velmi solidní a těšil se podpoře většině frakcí v tomto výboru. To také vysvětluje, proč tedy akceptování tohoto principu představuje duch velké otevřenosti, nicméně my jsme žádali radu, aby se vrátila ke svému původnímu návrhu, který zahrnuje rovné zacházení eh, s pracovníky nejenom pokud jde o mzdy, ale také eh, pracovní dobu, bezpečnost práce a podobně, tak jak je to v článku 14 směrnice o vysílání. Nicméně Rada se rozhodla zaměřit pouze na problematiku odměňování v čl- podle článku 5. Ten rozdíl spočívá v tom, že jako kritéria pro přípustnost nemůže zaměstnanec obhájit svá práva u soudu, musí se spolehnout pouze na administrativní postupy daného státu. A musíme si uvědomit, že jde o vysoce specializované lidi. Čili nejsou to ty typičtí vysílení pracovníci. jakožto kritérium pro přípustnost nemá tady zaměstnanec možnost hájit svá práva. Další debata. Další debata se rozpoutala kolem úvodního ustanovení 11. A my si myslíme, že tedy eh, text, který navrhuje rada, eh, spíše celou záležitost zatemňuje. It is not a good compromise and the council is not... Není to tedy dobrý kompromis a rada se nijak nesnaží zohlednit naše kompromisní návrhy. Proto tedy teď žádám výbor, aby mi sdělil, jestli mi dají mandát tedy aby mi řekli, jaký signál mám jako zpravodajka vyslat vůči předsednictví. My se teď musíme rozhodnout, je daný mandát je dobrým základem pro vyjednávání, anebo jestli si myslíme, že rada by se měla víc snažit. Máme velmi málo času a vzniklo riziko, eh, že vlastně projednávání celého tématu bude odloženo až na dobu po evropských volbách. A je otázka, jestli se předsednictví eh, dohodne na tomto materiálu s radou, pokud eh, s tím rada bude souhlasit a dovolte mi ještě poděkovat stínovým zpravodajům za náročnou práci posledních týdnů. Takže ta jednání probíhají opravdu zcela nesourodě, Vidím, že u vysílených pracovníků to je v pořádku, sezónní pracovníci to je skvělé, ale tady se to nedaří. V každém případě za to nemůže náš jednací tým. Teď tedy Sari Esaja. Just taking the list. Já jen sbírám zájmy, tedy eh, řečníky, který mají zájem. Liza Bečreter, Alejandro Serkas. A to je vše. Sarjesaja. Thank you, Madam Chair. Děkuji. Já bych yeah. chtěla podpořit práci paní zpravodajky. Bylo to opravdu obtížné vyjednávání v posledních týdnech. Těžké to bylo hlavně proto, že máme sdílen, pouze sdílenou kompetenci v této tak důležité záležitosti. Přitom jde tedy o samotné jádro celé této legislativy. Chce také poděkovat Lise za její práci a také ostatním stínovým zpravodajům. My jsme se opravdu snažili dosáhnout eh, co nejvíc. Ovšem věci se začaly zatrhávat ve chvíli, kdy se odměňování ocitlo v článku 5, protože to není naše kompetence, je to kompetence Libe, i když jde o záležitost, která eh, má mnoho společného s naším výborem. Takže i z technického hlediska to naši práci stěžuje a protože rada není ochotna ustoupit ze svého stanoviska, ocitli jsme se v situaci, kdy se musíme rozhodnout, zdali ještě eh, má vůbec smysl dokončit tuto práci za tohoto funkčního období, protože ten časový tlak je velký. A jestli tedy máme stále ještě hledat kompromis a dobré řešení. Během těch jednání bylo zvláštní, že kompromisy, které byly staženy ze stolu, došlo k ustoupení z pozice, vedli k, k takovému zmatku. Včera jsme si vyslechli novou formaci článku 5 a dnes ráno také jsme obdrželi usnesení od komise. A v naší politické skupině uvažujeme, co, jak se zachovat v této situaci. V tuhle chvíli si myslíme, že je dobré pokračovat v jednání. Nejde jenom o tuto záležitost, ale jde také o bilaterální dohody a problematiku sociálního zabezpečení, které pořád visí ve vzduchu. A já bych tedy na závěr řekla, že si myslím, že je důležité dokončit tuto práci, ale nevím, jakou cenu za to vlastně zaplatíme. ale já bych tedy eh, to celé úplně nezamítala, ale jak Lisa řekla, nejsme příliš spokojeni s těmi formulacemi, zvláště s úvodním ustanení, ustanovením 11, které nenabízí nic navíc. Um, ehm, Nadja Irsch. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zuerst Děkuji, paní předsedkyně. Nejdříve bych také poděkovala srdečně paní zpravodajce. Byla to obtížná vyjednávání, ale jsem ráda, že EPP se také včera rozhoupala k spolupráci, protože si myslím, že je velice důležité zde dosáhnout schody s radou. Myslím si, že to je přesně ta správná otázka, kterou se musíme klást Nebudeme vždycky stoprocentně spokojeni, ale myslím si, že by bylo špatným signálem, kdybychom eh, tady eh, nedotáhli ta vyjednávání do konce. Vyjednáváme o tom už dva roky, čili ono to nebude lepší. Eh, jsou tady odlišná stanoviska a v zásadě ten směr, eh, kdy řekneme, že eh, v oblasti přistěhovalectví ze třetích eh, zemí pro vnitřní přesování pracovníků má být také podroben evropskému, evropským standardům, tak to je prostě pro mě jako pro liberálku velice důležité, i když to nebude v jednom nebo dvou ohledech optimální, abychom chtěli. Čili my jako liberálové chceme říct, vezměl to na vědomí. Nemyslím si, že to bude lepší, ale musíme se s radou dohodnout, abychom tady opravdu eh, tady dali jasný signál, že jako Evropané jsme akceschopní a že eh, Evropský parlament eh, vlastně v této týmové oblasti, v, té, v této tematice je velice silný. Elizabeth Schroeder. Omlouvám se. Já tady sedím, protože na naší eh, frakci eh, jsme eh, probírali ty poslední výsledky a Ginny, vy jste z Libe a já lituji, že já to musím sledovat z pohledu výboru pro zaměstnanost. Nakonec musíme si říct, na co to tady vlastně máme celou tu věc. Má to zlepšit tu situaci? Jsou tady určité skupiny, které mají velký problém přejít z jedné země EU do druhé. A my jsme eh, ten problém chtěli omezit. O to tady šlo, ale nechtěli jsme té skupině dát horší práva. A k tomu teď došlo. Teď tady máme situaci, kdybychom neměli tu směrnici, tak by byly, eh, bylo lepší právo, než kdyby ta směrnice eh, vlastně byla schválena. Takže eh, ta je stlačuje a proto já to vidím velice kriticky. V posledním návrhu jsme se dobrali k drobnému zlepšení, ale celkově se to tady omezuje. Přečtu vám to dostanete jenom eh, prav, eh, práva vyslaných pracovníků. A to je teď, to je daleko méně. Oni teď mají eh, normální práva, čiže, protože to je směrnice podle svobody pohybu, a ne svobody služeb. Víme, že to vysílání je obtížné, protože tam přenášíme práva pracujících v rámci svobody služeb. Ono je poměrně složitý konstrukt. A na jiném trialogu jsme viděli, jak to bylo těžké. Ale teď tady eh, sem přivádíme ještě další skupinu. A jedna skupina, eh, která je tady eh, docela jasně v rámci svobody pohybu, a ta směrnice v tom spočívá, a teď to tady vlastně smícháváme. To já si myslím, že je právně na nejvýš obtížné. Dalo by nám to více problémů do budoucna, než bychom vyřešili. A reálně pro ty lidi, kterých se to týká, to nejsou ti nejchudší z nejchudších, to dobře víme. Ale čistě sízlivě to? proč bychom teď měli hlasovat pro směrnici, eh, která uvede lidi, eh, kteří jsou na tom lépe, do horšího postavení? Co jim to máte mi přinést? Kdybychom tohle neměli, tak teď je jasné, jaká mají práva. Mají práva eh, podle systému svobody pohybu. Stejná práva. A o to, nebo kvůli tomu my to teď vnímáme velice kriticky. Zatím nemáme ještě úplně hotové stanovisko, ale nevidíme, co by eh, ta poslední verze rady měla přinést. Potom je tady ještě eh, to vysvětlení, eh, že se jedná o bilaterální dohody. Ano, ty existují, takže například otázka mezi Španělskem a Mexikem. Tam jsou bilaterální otázky, jsou tam upravené některé věci. A teď by se tohle mělo přeskoumávat eh, podle téhle směrnice. Takže mnohem lepší pravidla by se měla eh, přeskoumávat podle tohoto, jestli náhodou nejsou příliš dobrá. Tak já to tedy chápu. A dokonce komise to bude posuzovat, jestli to není moc dobré. A to už si myslím, že je zcela absurdní. Když jsou eh, bilaterální věci, jako je například vyřizování důchodů do Mexika, nebo eh, převádění eh, odvodů na sociální zabezpečení do Mexika. To je eh, princip těch bilaterálních pravidel. Když jde o tu bilaterální výměnu a touhle směrnicí to zcela komplikujeme a po pravý se to tlačíme dolů. Já mám velké pochybnosti. Pro nás tohle vysvětlení nestačí, protože ty rozhodující případy Eh, to šíleně komplikuje, eh, ty lidi eh, to uvrhává do horší situace a my jako frakce si to ještě probereme v následujících hodinách, ale mám pochybnosti, že bychom byli pro. <clears throat> Alejandro Serkas. Alejandro Serkas. Děkuji, paní předsedkyně, velmi stručně a doufám, že i jasně. Ze všeho nejdříve děkuji Lise, protože byla opravdu velmi flexibilní, odvedla skvělou práci, ale já musím říct, že je to opravdu podivné. Já jsem nikdy neviděl takové jednání, kdy nejdříve rada odmítne všechny naše návrhy, nejen ty z původního mandátu, ale všechny, které se postupně předkládaly, ale teď dokonce stahuje ty nabídky, které už v minulosti učinila. Takže co je to za jednání? To je prostě vnucování, prosazování a je to politicky zcela nepřijatelné. Z právnického hlediska se tím nevyřeší, z právního hlediska opravdu nic a vyvolá to spoustu sporů do budoucna. Vypustit článek 14 a dá to do článku 5, to je opravdu pohrdání tímto výborem, pohrdání právě pracovníků, už nebudou mít žádnou úlohu a podniky si budou moci dělat, co chtějí. Protože se to rovnou ty eh, kompetence, kompetence libe, o kterých se jedná. Libe může vést pouze na jednou to jednání. Ale je to velmi vzdáleno od toho našeho původního stanovení, že zde bude rovné zacházení a teď můžeme rovnou zapomenout na vysílání pracovníků Rada nám prostě nedává vůbec nic. A já si myslím, že stanovisko socialistické frakce je říci, že za těchto podmínek to akceptovat nemůžeme, protože by to bylo proti právní racionalitě, proti politické racionalitě, proti naší důstojnosti jako poslanců. Tady nejde o to, že bychom udělali směrnici a řekli, máme směrnici, která nemá žádný obsah, protože to nebude dlouho trvat. Já bych byl rád, kdyby příští parlament o tom diskutoval jako rovný s rovným a ne, abychom teď spěchali a aby se říkalo prostě udělejte to, protože jinak nebude žádná směrnice. Musíme si, podívejte se na to rado. My budeme hlasovat pro směrnici, která nám zaručí rovné zacházení. A my to chceme v článku 14. My nechceme něco, co bude úvodním ustanovení. My chceme něco, co bude právně závazné a chceme, aby pracovníci, když se s nimi nebude dobře zacházet, aby se mohli obrátit na soudní dvůr. Derek Clark Thank you, Madam President. Děkuji. Mě ani tak nezabí, nezajímají detaily eh, této záležitosti a nějací vysílaní pracovníci a podobně. Mě ale znepokojuje e, nový trend, který se opakovaně ukazuje, totiž, že občané třetí zemí nemají stejná práva ve chvíli, kdy se pohybují po Evropské unii. A to v podstatě připomíná dokument, který jsme obdrželi v tomto výboru e, v dubnu loňského roku, ve kterém se říkalo, že od té doby, co Rumunsko a Bulharsko e, přistoupilo, tak je třeba nejprve nabídnout práci jim a pak teprve někomu mimo Evropskou unii. Já tím nechci znít nepřátelsky vůči Rumunsku a Bulharsku, ale nevím, proč se stavíme nepřátelsky vůči lidem z třetích zemí, protože na rozdíl od zbytku Evropské unie my máme tedy společenství anglicky mluvících zemí, které zahrnuje více než čtvrtinu obyvatel plameny. Samozřejmě tedy ty doby našeho impéria jsou pryč, o tom já tady nemluvím, ale ve chvíli, kdy impérium se rozpadlo, všechny země bez výjimky se dobrovolně připojily k britskému společenství národů s naší královnou v čele. A já si myslím, že protože jsme kdysi byli jejich koloniálními pány, tak jim dlužíme minimálně eh, tady z pozice cti daleko víc, než, komu, než, které, než kterýmkoliv jiným národům po světě. A nyní se vlastně proti tomuto uh, principu provinujeme. I když jsme jednou z nejmenších zemí v Evropě, eh, máme největší hustotu osídlení a proto tedy eh, se musíme vybírat, komu dovolíme se usídlit. A nyní jsme nuceni, abychom přijímali migranty z, ze zemí Evropské unie, ačkoliv vlastně naši vděčnost bychom měli vyjádřit zemím, které byly původně našim koloni, našimi koloniemi. A to je, paní předsedkyně, naprosto chybné. Já si myslím, že Británie by měla mít nadále právo kontrolovat své hranice vedle svého uvážení a pouštět do Británie koho chce a neměli bychom diskriminovat vůči občanů ze států eh, našeho společenství. Eh, to už je něco, co jsem tvrdil minule. Nikdo neodpověděl na mé vystoupení, já ale opakuji, že tohle je diskriminace, která porušuje ustanovení Lisabonské smlouvy, kterou podepsaly všechny členské státy a já bych rád věděl, proč tahle diskriminace nadále může pokračovat. Já dám znovu slovo zpravodajce. Nebo ještě někdo jiný se hlásí? Ne, takže zpravodajka, prosím. So, thank you very much. Děkuji. Já jsem tedy pochopila eh, tu debatu tak, že máme znovu zahájit vyjednávání a musíme se pohybovat striktně v mezích mandátu daného tímto výborem a snažit se zajistit rovné zacházení. To znamená opravdu těžkou práci, ale my se budeme ze všech sil snažit. Nicméně dovolím si podotknout, že bychom se měli snažit o nalezení kompromisu, protože je to velmi důležité. neměli bychom se jako parlament snažit odložit jednání o této velice důležité směrnici. Měli bychom tedy tedy znovu obnovit jednání s radou a já také okamžitě začnu. Děkuji. Takže já nevím, jestli pan Clark eh, vás plně podporuje v této věci. Já jsem to pochopila, takže ano. Takže já doufám, že ta vaše podpora bude stejná i o směrnici o vysílání pracovníků, ale zde to musíme pochopit tak, že všechny frakce podporují zpravodajku, aby byla zachována pozice výboru pro zaměstnanost v rámci jednání s výborem Libe a radou. V naději, že najdeme lepší kompromis než to, co je dneska na stole. Takže tím jsme ukončili tento bod na pořadu jednání a já vám připomínám, že teď tedy musíme přerušit eh, naši práci, ale v 11.30 zde máme informace o velmi důležité studii, kterou jsme zadali. službě, která je nám k dispozici, aby vyhodnocovala přidanou hodnotu evropských eh, ustanovení, aby se tedy vyhodnotili náklady vyplývající z neexistence evropského systému pojištění v nezaměstnanosti pro eurozónu. Takže já vás prosím, abyste se v hojném počtu vrátili v 11.30 a omlouvám se tlumočníkům. Vím, že mají tvrdé a dlouhé dny, takže je to pro ně složité mít takovéto potom pauzy, ale prosím, může za to Alejandro Serkas, tak si u něj klidně stěžujte. Yeah.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

Chers collègues, je vous cherche. Euh, non mais je vais. Merci Elisabeth Schroeder d'être là. Euh, nous savons bien que ces interruptions de séance ne sont jamais bonnes, mais... Euh, Milí kolegové, uh, ono je nikdy, euh, nikdy není dobré vlastně takhle přerušit zasedání, ale teď se budeme uh, zabývat dalším tématem. Koordinátoři 13. března minulého roku rozhodli, že požádají o studii, že se tedy obrátí na jednotku, která má za úkol studovat přidanou hodnotu, přidanou evropskou hodnotu a mají proskoumat dopady neexistence evropského systému pojištění v nezaměstnanosti pro eurozónu. Než dám slovo čtyřem expertům, kteří nám představí dvě studie, které byly vedeny, vám jen připomenu, že tato studie navazuje na iniciativy, které jsme zahájili prostřednictvím financování pilotního projektu, za který je zodpovědná Evropská komise dnes bohužel jsme v situaci, kdy bychom tuto iniciativu rozhodně zahájit nemohli, nicméně ta iniciativa byla zahájena, je tady a myslím si, že je opravdu vítána, protože se odehrává v politických momentu, kdy tyto věci budou skutečně v samotné srdci, v samotném srdci debaty o Evropské hospodářské měnové unii. Na základě toho, co bylo dohodnuto, dostanete 15 minut na studii, takže jako první bude představena studie, kterou vedlo Centrum CEPS, Centrum pro evropská politická studia. A Našimi hosty jsou Miroslav Beblavý a Ilária Maseli. Doufám, že jsem příliš nezmasakrovala vaše jméno. Takže teď vám dám slovo na 15 minut, prosím. Okay. Yeah. Thank you very much, chair. Děkuji velice, paní předsedkyně, za tento úvod. Ale dovolte mi také říci, že to je vůbec poprvé, co hovořím eh, před výborem Evropského parlamentu a je to pro mě zajímavé, protože já jsem poslanec eh, na Slovensku a jsem tu také za CEPS, takže eh, pro jednou jsem tady na druhé straně barikády a doufám, že vás nesklamu. Pokud je o to konkrétní téma, které dnes budeme probírat, já bych chtěl představit výsledky poměrně jednoduché simulace. My jsme eh, se zaměřili na to, jaké přínosy by měla eh, potenciální evropský systém pojištění v nezaměstnanosti. Z hospodářského hlediska takováhle, takováhle pojištění EUI by vyřešilo z makroekonomického hlediska a problém s koordinací, kdy problém pro malé otevřené ekonomiky, a těch je většina v Evropě a v Evropské unii, spočívá v tom, že v případě fiskálního šoku každá národní vláda má, eh, je nucena tedy eh, reagovat méně než optimálně na tento šok, protože je vždy navázána na ostatní ekonomiky. A pokud by se všichni chovali racionálně na té národní uh, úrovni. Je to takzvaný, vede to tedy k méně než optimální reakci na šok a tedy ta panevropská by byla lepší. V důsledku finanční krize většina vlád, zvláště v těch nejpostiženějších zemích, čelila velkým rozpočtovým škrtům, takže jejich možnost použít automatické stabilizátory na národní úrovni byla omezená. A dalším, třetím, ale méně důležitým faktorem je skutečnost, že existence takového pojištění by byla pobídkou pro větší přeshraniční pohyb pracovní síly. Samozřejmě v naší studii je také politické zdůvodnění, ale to je tedy spíše pro politické představitele. Politici by tak zareagovali na volání voličů po sociální Evropě, ale jak říkám, to je tedy více pro tu politickou diskuzi. My jsme provedli čtyři simulace. Dovolte mi krátce vysvětlit ty dva základní modely, které jsme srovnávali. Ten jeden je, se nazývá takzvaná eh, harmonizované eh, pojištění pro případ nezaměstnanosti, kdo, je to tedy eh, fond, do kterého přispívají všechny státy a každý rok potom z, nich, z něj zase tedy jdou peníze jednotlivým národním státům pro jejich dávky v nezaměstnanosti. Uh, takže to je v podstatě, jde v podstatě o nahrazení těch národních systémů evropským systémem. A každý způsobilý občan by prostřednictvím tohoto systému měl nárok na dávky v nezaměstnanosti. Pak tu máme ten druhý model, to je tedy katastrofický model, neexistence takového pojištění. Docházelo by k vyplácení peněz národním státům pouze v případě nějakého fiskálního šoku. A já tady později nadefinuji, co myslím tím velkým šokem. Čili pouze v případě tohoto šoku by z tohoto fondu dostaly národní státy finanční injekci. Proto tomu také říkáme takzvané pojištění pro případ katastrofy. A my tedy v rámci simulace jsme zvažovali oba modely také z hlediska rozpočtu. Ten základní předpoklad je, že oba systémy fungují, ale to by v podstatě vedlo k tomu, k dlouhodobým převodům mezi členskými státy. Ono už se tomu teď říká taková převodní unie. Navíc ty dopady pro některé státy by byly nevýhodnější než pro jiné. A proto jsme také na základě inspirace z USA připravili variantu, která zaručuje dlouhodobou rozpočtovou neutralitu. A já tedy vysvětlím, jak to myslím, ale v podstatě ty možnosti B jsou zaměřeny na to, aby eh, státy nekumulovaly velký deficit. V určitém časovém okamžiku se spouští mechanismus, který omezuje transfery do konkrétních zemí. My jsme provedli retrospektivní simulaci, čili za období 99 až 2012. My jsme eh, vybrali eh, toto období za prvé, protože byly k dispozici data z evropských zemí a také je to symbolické, protože rok 1999 je vlastně také eh, okamžikem, kdy v platnost vstoupila eurozóna a tedy ta fiskální a monetární unie. My jsme se snažili simulovat, jak by ta situace vypadala jinak v případě, že by existovalo evropské pojištění už od roku 99. Samozřejmě je to jednoduchá simulace, čili nezohlednili jsme takzvané druhotné faktory, to už by byl velmi složitý model, ale já vám mohu vysvětlit eh, velmi jednoduše, pokud by vás to zajímalo, eh, že tedy ty druhotné faktory stejně v tomto případě nejsou příliš důležité. Takže teď do detailu vysvětlím ty ty dva návrhy. Za prvé tady máme tu celoevropské harmonizované pojištění, vycházíme z určitých předpokladů, ty je možné měnit, ale my jsme to museli nějak nedefinovat. 75% pracujících nezaměstnaných dobu kratší než jeden rok by bylo pokryto. Současná čísla v té naší studii říkají, že je to vyšší než realita některých zemí v tuto chvíli. Některé země mají vyšší míru pokrytí, ale, jako třeba Belgie, ale jinde je to nižší, takže to procento nezaměstnaných, které nej, kteří nejsou kryti národním systémem, je zpravidla vyšší než 25%. Toto pojištění by krylo 40 e, hrubých e, dávek, e, tedy nebo hrubých nákladů na práci. Nejde tedy o hrub, původní hrubou mzdu. A to proto, že tedy ty, ta východiska pro výpočet eh, hrubé zde se v jednotlivých státech liší. A eh, takováhle dávka, evropská dávka by byla vyplácena 6 měsíců. Na té příjmové stránce navrhujeme daň a v úrovni žádná celá 0,5 celkového objemu kompenzace. Tedy ten, to pojištění katastrofické, je podobně štědré v tom smyslu, kolik peněz by bylo redistribuováno národním eh, státům, ale ten spouštěcí mechanismus je jiný. Jestliže míra nezaměstnanosti překročí eh, přirozenou dlouhodobou míru nezaměstnanosti o více než 2 procentuální body. V tom případě tedy eh, jsou uvolněny prostředky z toho katastrofického fondu. a potom to tedy pošle peníze, což jsou v podstatě eh, to je, to je podobné způsobem, který je podobný jako u toho prvního modelu, ale příjmová část je jiná. Tento systém je daleko menší, vzhledem k tomu, že to je katastrofické pojištění, nikoli tedy regulérní pojištění a každý stát přispěje pouze žádná celá 1% hrubého domácího produktu ročně, dokud tedy se ve fundu neakumuluje žádná celá 5% HDP, pak stát nemusí přispívat a začne přispívat znovu pouze, pokud objem prostředků ve fondu klesne pod úroveň žádná celá 0,5 HDP. Když se podíváte na ty roční výdaje, vidíte okamžitě rozdíl mezi oběma systémy. A modrá představuje ten harmonizovaný regulární systém, protože to je tedy vlastně skutečný systém sociálního pojištění, který nahrazuje do značné míry ty národní, tak vidíte, že to stojí daleko víc. Je to tedy mezi žádná celá 25 a žádná celá 3 eh, HDP za dobrých časů a výrazně se to zvyšuje až na žádná celá 4 za špatných časů. V případě toho katastrofického scénáře je to jiné. V dobrých časech tady ty výdaje jsou téměř nulové nebo jenom velmi malé částky. A v případě krize je to vyšší, ale pořád tedy ještě méně, mnohem méně než evropský hrubý domácí produkt, než v případě toho prvního systému. Tady máme srovnání obou modelů, pokud jde o tu roční akumulativní, eh, roční akumulativní zůstatek. V případě toho katastrofického pojištění tady máme daleko větší kumulativní zůstatek, protože je tu tedy ten požadavek žádná celá 5 HDP. Samozřejmě nemusíme ho mít, ale je to lepší. Má tady kumulativní fond pro těžké časy. Proto jsme to také zvolili. Harmonizovaný systém je tedy, eh, představuje mnohem nižší míru akumulace, ale když se díváte na ty roční zůstatky, vidíte, že tedy ze střednědobého hlediska se to téměř vyrovnává, protože máte drobné deficity i přebytky, ale není to tedy proticyklické nebo jen velmi málo na té evropské úrovni. Samozřejmě na té národní úrovni to vypadá jinak. Tady to vidíme na té další průsvitce. Když se díváme na stabilizační kapacitu, tady je tedy procento HDP které dostaly členské státy kumulativně během 14 let. Jsou to tedy jejich příspěvky minus to, co obdrželi. A tady vidíte, že pro země, které mají velké potíže, ten katastrofický scénář nabízí větší míru pokrytí eh, za nižší výdaje. Ale i tedy pro ty například pobaltské země jsou ty výdaje 1 až 2 HDP, čili ty země, které jsou nejvíc pojištěné krizí, postižené krizí, tedy z toho těží nejvíc v případě takovýchhle krizí a méně za dobrých časů. My jsme použili příklad e, několika zemí, za prvé tedy Lotyšsko, to je taková takový čítankový příklad toho, jak by to mohlo fungovat. Tady to vidíte jako poměrně vyvážený obrázek a pak to tedy jde do, velic, do velkého deficitu v době krize, kterou Lotyšsko bylo velmi postiženo, takže to je tedy ten proticyklický stimulus a také kumulativní zůstatek se ocítá v záporných číslech i když se to zase oživuje z důvodu, který za chvíli vysvětlím. Španělsko je další zajímavý příklad. To je země, která by asi nejvíc vytěžila z tohoto systému v časech krize. Tady vidíte, že jakmile nastane krize v obou verzích, Španělsko má velký deficit To jsou tedy ty dva příklady, máme jich tam v té studii daleko víc. A my také říkáme, které země budou jenom přispívat, které budou více čerpat. Pokud by tento systém byl správným způsobem vyprojektován, tak by řešil problémy těch zemí, které se pohybují kolem nuly, pokud jde o příjmy a výdaje, ale pro některé země by to mohlo být obtížné. Pro nás bylo obtížné najít systém, kdy Rakousko a Nizozemsko by nebylo pouze přispěvateli do fondu. A také jsme zjistili, že je obtížné najít systém, kde by tedy Španělsko nebylo hlavním příjemcem, protože to mělo největší problémy v minulosti. Ale samozřejmě v budoucnosti za pět let se může Rakousko ocitnout ve velké krizi a pak to bude vypadat úplně jinak. Jak se vyhnout trvalým transferům? My tedy navrhujeme v rámci simulace varianty B přijít s opatřením, které omezí trvalé převody prostřednictvím jednoduchého mechanismu, totiž jakmile jednou ten kumulativní deficit překročí 1% HDP, čili jakmile tedy ten stát odčerpá víc, než 1% HDP, čili víc, než vlastně vložil do systému, tak musí začít platit víc, dokud se to nevyrovná. Tady jsme se inspirovali americkým příkladem, kde mají podobný systém. Snažili jsme se tedy zajistit, aby, šlo, aby nešlo o mechanismus transferu, ale o mechanismus, který umožní absorbovat šoky. Proto také tedy máme dvě varianty A a B, kde tedy ta možnost je nebo není a vy se na to můžete zaměřit a zjistit, který systém by se vám líbil víc. A nyní k závěru. Velmi stručně. My jsme počítali naše čísla na základě údajů z celé Evropské unie, nikoli pouze z eurozóny. Proč? Protože víc zemí znamená větší míru stabilizace systému ale také proto, že eurozóna se stále rozšiřuje. Máme tam Estonsko, Lotyšsko, Litvu, nové žadatele, tak vlastně uh, se eurozóna neustále mění a proto je lepší zaměřit se na celou Evropskou unii. A samozřejmě ten systém by fungoval podobně. Máme tu dvě velké ekonomiky, Spojené království a Polsko, které jsou mimo eurozónu, ale víme také, že Polsko nemá tak velký příspěvek k evropskému HDP, se Spojeným královstvím je to jiné. Nicméně ani to tedy nějak zásadně výsledky nemění navrhujeme povinné zapojení, čili země by si nemohly vybrat, stali se zapojit nebo ne, jinak tedy by došlo k takzvané negativní selekci. Pokud jde o indikátory, my navrhujeme buď to určitě nějak použít jako měřítko tedy ten rozdíl mezi klasickou tradiční mírou nezaměstnanosti a vysokou mírou nezaměstnanosti, případně kritérium lidí, který, kteří jsou krátkodobě nezaměstnaní. A tím bychom se vyhnuli tedy problematice strukturální nezaměstnanosti, s čím až má velký problém třeba Slovensko a Polsko, daleko větší než Německo nebo Rakousko. Pak tu máme tedy fiskální pravidla, snaha nalézt rovnováhu v rámci hospodářského cyklu. Já už jsem vysvětlil, že jsme se inspirovali ve Spojených státech a snažili jsme se zamezit eh, tomu, aby tedy některé země pouze těžily z fondu. Pokud by tenhle systém eh, neexistoval, tak tedy na té úrovni eh, jednoduchých součtů by to nic moc neměnilo. Ale změnila by se situace pro jednotlivé země. Je třeba mít tedy určitá omezení. Je to tedy spíše politická otázka, zdali připustíme eh, kritéria jakožto nástroj ekonomické stabilizace. A pokud jde o příjmy, budeme mít harmonizovaný evropský systém, tak tedy navrhujeme financovat to formou zdanění a práce, proto navrhujeme žádná celá 5% nominální mzdy. V případě katastrofického scénáře to nedává smysl, protože tady nejde o vztah mezi jednotlivcem a systémem, ale jde o vztah mezi národní vládou a evropským systémem. Tady tedy navrhujeme eh, určitou obecnou úroveň státního příspěvku do systému. A poslední připomínka. Měly by platit nějaké eh, společné normy pro oba systémy. Naše simulace ukazuje na to, že harmonizovaný systém musí stanovit určitá pravidla, za jakých tedy dochází k výplatě prostředků do systému ze strany členského státu. A pak tedy takový stát má nárok na prostředky ze systému, čili tady potřebujeme určitou míru harmonizace, ale u toho katastrofického scénáře to tolik neplatí. Ten katastrofický scénář prostě pomáhá vládě ve fiskálním šoku tím, že tato získá prostředky navíc. A teď je tedy spíše politickým rozhodnutím, do jaké míry omezíme charakter výdajů. Ne, tady na jednom polu je, že tady nebudeme mít vůbec žádná kritéria, na druhém, že je nastavíme. To je samozřejmě otázka politická. Bylo by asi dobré přijít s určitou podmíněnou, částečnou podmíněností, tak, abychom tady se vyhnuli proticyklickému efektu, na druhé straně, abychom příliš neomezovali manévrovací prostor jednotlivých vlád. To je tedy z naší straně všechno a já jsem připraven odpovědět na vaše otázky. Děkuji. Uh, Děkuji. Teď rychle navážeme prezentací druhé studie a potom budeme mít společnou diskusi, protože předpokládám, že ty otázky budou společné k oběma studiím. Ta druhá studie byla provedena centrem ZE dvojité V, Centrum pro evropský hospodářský výzkum. Katolickou univerzitou v Lovani. Takže máte také slovo na 15 minut. Thank you, chair, and... Děkuji, eh, paní předsedkyně, a mm, děkuji, že jste nám zde dali prostor v Evropském parlamentu, abychom předložili svou studii k eh, systému pojištění nezaměstnanosti pro eurozónu. Rád bych eh, nejdříve nastínil, o čem budu mluvit. Nejdříve představím stávající doklady, které jsou pro ochranu příjmu v národních systémech pro ochranu před nezaměstnaností ještě před krizí tedy byly. Chtěli jsme vědět, k čemu takové e, systémy jsou a mm, hlavně jaká by byla předná hodnota evropského systému. Můžeme se tedy e, nejdříve podívat na efektivitu těch národních systémů. Potom e, předložím možné charakteristiky celoevropského Eh, systému pojištění v nezaměstnanosti a to naváže vlastně na to, co už předložil eh, Miro. Budu hovořit o eh, mm, těch obchodech, které je třeba v tom uzavřít. Budeme hovořit o stejných mechanismech, jak pro eurozónu, tak pro Evropskou unii. A potom se dostanou k hlavní situaci ve své prezentaci. A budu eh, předkládat eh, tedy náš simulační experiment a jeho klíč, eh, klíčové výsledky. Myslím si, že hlavní přínos bylo, že jsme používali mikrodata z domácností a mohli jsme tedy zohlednit heterogenitu domácností v jednotlivých členských zemích eurozóny i mimo ně, protože stabilizační efekty domácností Hmm, jsou velice důležité. Domácnosti se velmi eh, liší ve svých eh, sklonech eh, upravovat výdaje po ztrátě příjmu. Takže máme spoustu mikrodat a můžeme zohlednit heterogenitu populace a potom vám přednesu závěr. Nejdříve tedy, pokud jde o ochranu příjmu z národních systémů, ochrany proti nezaměstnanosti před krizí. Tady jsou eh, některé eh, výsledky našich předchozích výzkumů. Simulovali jsme eh, šok v oblasti nezaměstnanosti, který by byl srovnatelný v jednotlivých zemích eurozóny. Takže tady jsme udělali takový kontrolovaný experiment. Zvýšili jsme míru nezaměstnanosti v každé zemi zhruba o 5 Tohle je tedy eh, scénář hypotetického otřesu, eh, založený na eh, mikrodatech a parametrech národních systémů, tak jak byly nastaveny před začátkem krize. My jsme zde ukázali, takzvaný eh, koeficient eh, stabilizace příjmů, který ukazuje, eh, kolik z toho šoku pohltí ty národní systémy. zjistili jsme, že tady máme velmi různorodou schopnost pohltit takové otřesy v těch jednotlivých národních systémech. Většina kontinentálních a evropských eh, zemí eh, a nordických zemí byla schopná toto eh, pohodit alespoň z 25%, zatímco na jihu a na východě to, ta schopnost byla malá. Jsou k tomu různé důvody, různá úroveň štědrosti, různé vázané podmínky takže ti, kteří dostávají takové pojištění v nezaměstnanosti, eh, jsou velmi přesně specifikováni nebo omezeni a eh, proto eh, je tady taková úroveň ochrany různá. V naší zprávě také ukazujeme, do jaké míry se tyhle parametry mohly změnit diskreční politikou uvnitř krize. Čili tam ty stabilizační efekty národních systémů mohly nakonec být eh, změněny. My jsme to probrali eh, podrobně ve zprávě, nicméně stávající eh, poznatky neukazují, že by ten stabilizační efekt národních systémů ochrany proti nezaměstnanosti byl nějak posílen. Teď se podívejme na charakteristiku takového celoevropského systému. To řeknu velice stručně, protože Miro už představil eh, různé možnosti a ty možnosti, které eh, my jsme identifikovali, jsou podobné tomu eh, menovu. První variantou by byl základní systém pojištění proti nezaměstnanosti, který by částečně nahradil ten národní. Dejme tomu, že by tady byl náhradový poměr na nějakých 50% na 12 měsíců a potom by ty národní systémy mohly doplatit nebo dorovnat eh, tyto dávky z evropského systému. Je tady určitý prostor pořád, pokud jde o eh, různost eh, té štědrosti v jednotlivých členských státech. Za druhé je tady program pro rozšíření dávek. Něco podobného mm, jako ve Spojených státech. Byly by tady určité Prahy, například změny v nezaměstnanosti. To znamená, že ta pravidla výplaty by byla vázána na dosažení určitých parametrů. Ty národní systémy by potom dorovnávaly, respektive tento systém by dorovnával ty národní systémy a, a nebo by ji nahradil poté, co ty národní dávky by vypršely. A potom by tady byl uh, za třetí systém, který by úplně nahradil národní systémy. To je ta nejrozsáhlejší alternativa, pokud jde. Tedy, to by byly nahrazeny ty národní systémy pojištění v nezaměstnanosti. Je tady také několik dalších možností, jak to nastavit. Buď by se vybral jeden konkrétní systém z těch stávajících, nebo by se vytvořil nějaký průměrný nový systém. Je důležité, že všechny tři tyto varianty mají velice eh, odlišné důsledky, pokud jde o rozsah eh, stabilizace pojišťo, eh, po, poskytované systémem, rizikem distribuce a, nebo redistribuce a také potenciálních individuálních odchylek. Nebudu tady zatím zacházet do podrobností, ale eh, eh, naše zpráva o tomto pojednává velmi podrobně. A ve své empirické analýze, což byla hlas, hlavní část naší práce, jsme přihlíželi k těm eh, základním pojišťovacím systémům. Jak už jsem říkal, používali jsme mikrodata. To znamená, jsme se hm, Eh, opírali o Euromod eh, a použili jsme data z roku 2007. Vzhledem k tomu, že nemáme eh, žádná jiná data pro eurozónu 17, tak jsme potom opakovali průřezy a simulovali jsme tedy období 2007 až 2013. Podobně jako v Mirově prezentaci i naše analýza může být vykládána i jako, co by se bývalo stalo, kdyby v eurozóně byl vytvořen v roce 2007 společný systém ochrany proti nezaměstnanosti. Čili e, jaké hlavní prvky ten náš systém měl? Ten e, simulovaný systém e, tedy přinášel 50% náhradový poměr a ten systém byl kalibrován tak, aby eh, zůstal výnosově neutrální v letech 2008 až 2013. A to je velice důležité, protože v jednotlivých letech tam může dojít ke schodkům a schopnost financování je samozřejmě eh, klíčová pro eh, naplnění, pro stabilizaci v závažné obtížné eh, krizi, eh, jako ta v eurozóně, by to mělo jinak destabilizační efekt. Protože ty země, eh, které nebyly tolik postiženy krizí, by mohly být dále destabilizovány. A to je velice tedy důležité. Naše mikrodata nám umožnila přesně ukázat na to, kteří nezaměstnaní by byli oprávnění eh, k pobírání dávek podle jakého systému, protože jsme znali dobře poměry těch krátkodobě nezaměstnaných a simulovali jsme tedy ty eh, otřesy. Čili tady jde o to, že všichni zaměstnaní by měli nárok a, a pokrytí by jsme tady měli eh, na úrovni eurozóny zhruba 50% všech nezaměstnaných v rámci tohoto systému tedy. Ten rozpočet by býval byl asi 365 miliard eur na léta 2008 až 2013, čili průměrný roční rozpočet by býval byl asi 61 miliard eur. A čili teď stručný přehled ohledně úrovně nezaměstnanosti v jednotlivých členských státech. Tady to máme u Německa a, ty země, a těch zemí, které byly nejvíce ovlivněné krizí. Od roku 2001 vidíme, že tady byla různá podobdobí. Například v roce 2005 eh, Německo byla nadprůměrná nezaměstnanost oproti eh, eurozóně, zatímco eh, nezaměstnanost byla srovnatelně nízká, například na jihu Evropy. A to už ukazuje, že takovýto základní systém nepřináší permanentní redistribuci. Čili ono to závisí na vývoji nezaměstnanosti i k té krátkodobé. Ale potom od roku 2007 vidíme, že tady byl eh, velký eh, rozdíl v úrovni nezaměstnanosti. Ta německá nezaměstnanost klesala až do roku 2013, zatímco eh, v Španělsku a zejména v Řecku došlo k obrovskému nárůstu nezaměstnanosti až 27% v roce 2013. A teď pokud jde o úroveň krytí, to je nejdůležitější signál z tohoto obrázku je, že ten základní systém pojištění v nezaměstnanosti na prvních 12 měsíců nezaměstnanosti je, eh, nebo jeho krytí eh, záleží na tom, kolik je tam krátkodobě nezaměstnaných. Tady máme tedy eh, tu průměrné krytí ve většině členů eurozóny. Čili měli bychom bývali v roce 2009, měli poměrně vysoké krytí, kde došlo k tomu mm, vysokému nárůstu a byla tam tedy doma nezaměstnanost, ale v těch následujících letech se zvýšil podíl eh, dlouhodobě nezaměstnaných a ti by bývali nebyli eh, oprávnění k pobírání dávek z tohoto systému. Čili ten základní systém nezaměstnanosti eh, pojišťuje lidi na začátku nezaměstnanosti, ale po nějaké čase to vyprší a to ukazují tady ty uh, snižující se dávky. Například ve Španělsku tady to krytí bylo 67% v roce, uh, procent v roce 2008, ale šlo to na 52% v roce 2013. V Řecku to spadlo z 53 v roce 2008 na 38 v roce 2013. Eh, Belgie, Německo a Lucembursko jsou tady velkými výjimkami. V Německu je to například vzhledem k poklesu nezaměstnanosti a také podíl krátkodobě nezaměstnaných zůstal zhruba stejný a to též platí pro Belgii. Pokud jde o čisté příspěvky na úrovni jednotlivých zemí, tak nejdříve řeknu k čistým eh, příspěvkům na úrovni eurozóny. Ten systém by měl, náš systém, simulovaný systém by měl přebytky v letech 2008, 10 a 11 a deficity v letech 9, 12 a 13 v celém simulovaném období byl, byl přímově neutrální, ale ne na úrovni eh, jednotlivých eh, zemí. Největší přispěvatelé by byly eh, Rakousko, Německo a Belgie, a Nizozemsko, pardon. A největší příjemci by byly Španělsko, Francie, Řecko a Portugalsko. A v absolutních číslech Německo by bylo největším přispěvatelem, jehož čistými příspěvky by bylo 7,4 až 13 miliard eur. A teď, eh, do jaké míry by takový eh, systém eh, zastabilizoval, nebo k čemu by vlastně byl takový systém? Na začátku jsem říkal, že jednotlivé národní státy, nebo některé členské státy by nemohly vlastně nechat zafungovat eh, tu, eh, ty vlastní stabilizační systémy, protože už by na to nikdo nepůjčil. Takže tady by ta stabilizace eh, přišla z ústředí a to by mohlo podpořit procyklickou fiskální politiku v závažných obdobích nezaměstnanosti. Tady dokumentujeme stabilizační efekty Eh, systému pro eh, pojištění v nezaměstnanosti v eurozóně u těch eh, zemí, které byly nejvíce postižené krizí. Vidíme, že ten nejdůležitější výsledek u těch zemí, které jsou postižené za, za krizí, ale v roce 2009 vlastně celá eurozóna by bývala byla stabilizována tím základním systémem. A to bych znovu zopakoval, protože to je velmi důležité. To by nebylo bylo možné s systémem, který se nemůže dluhově financovat. A potom eh, tady eh, také eh, máme klesající krytí v čase. V roce 2009 v Řecku, Jirsku a Portugalsku ten stabilizační efekt by býval klesl časem vzhledem k většímu podílu těch dlouhodobě nezaměstnaných. Řecko a Španělsko jsou jediné země, které by byly, byly stabilizovány během celého simulačního období. A to také ukazuje, že ten systém má náležitý účinek. Čili podporuje země, které eh, krize postihla nejvíc. Závěrem, eh, vím, že už mi dochází eh, čas, ale bych potřeboval výsledky. Lze říci, že s celkem, celkově nízkým rozpočtem, bylo to 61 miliard eur na rok, na léta 2008 až 2013, což byla mimořádná perioda. Když si to tak vezmete, tak léta před rokem 2008, tak ten systém by býval a fungoval s nižším rozpočtem. Výsledkem nebo výhodou takovéhoto systému je, že tady není žádná permanentní redistribuce ex ante, protože se to eh, nezaměřuje spíš na ztracená pracovní místa, než na celkovou úroveň nezaměstnanosti. Ovšem je tady také velká eh, riziko administrativní manipulace. To znamená, že země by eh, lákalo, aby nějak dotovali platy, nebo aby nezaměstnané, kteří by neměli oprávnění na dávky z tohoto systému, se snažili tlačit do toho systému. Čili je tady riziko administrativní manipulace, které je samozřejmě třeba zohlednit. Samozřejmě by eh, to, se to mohlo řešit konkrétními pravidly eh, v tom systému, například eh, požadovanou dobou zaměstnání nebo také čekací lhůtou před obdržením dávek, ale čím delší by byly obě ty Eh, ta období, tak tím eh, dražší by byla ta administrativní manipulace. Ale všechno samozřejmě eh, je za něco. Každopádně by se tady dostavil ten žádoucí pojistný efekt. To je vždycky o tom, jak se to vyrovná. Jak to funguje, pokud jde o stabilizaci? Viděli jsme, že tady byla velká stabilizace v roce 2009, ale ta stabilizace skončila v určité fázi a makroekonomický stabilizační efekt by býval mírnější. A jak jsem říkal, takovýto systém také poukazuje na eh, různé eh, problémy s eh, nastavením té zprávy, které je třeba vyřešit. Děkuji za pozornost. Děkuji vám oběma, i když vím, že v obou případech to byla týmová práce. Myslím, že to novým způsobem osvětluje celou řadu věcí, na kterých jsme začali pracovat. Jak víte, měli jsme slyšení v tomto výboru na toto téma před necelým rokem. Mě zaskočilo, že v té druhé studii máte pocit, že makroekonomický dopad ten byl pozorován podstatě jenom v prvním roce, takže mě by zajímalo, zda autoři první studie souhlasí s takovýmto hodnocením, protože já si myslím, že to je velmi důležitý argument, když diskutujete o přidané hodnotě systému. A v té druhé studii mezi tím prvním grafem, ve kterém jsou znázorněny existující systémy, a to, jak by ten evropský systém umožnil mít pokrytí po jednotlivých členských státech, tam nevidíme stejnou křivku, takže jak to vypadá mezi tím, co se děje? Zatím jsme neharmonizovali všechny podmínky pro vyplácení těchto náhrad tak eh, co vede k tomu, že to lucemburské pokrytí je úplně rozbito, úplně stlačeno? Ne. To jsou, to jsou částky v jednom případě toho, co bylo vyplaceno a na druhé straně tam máte to pokrytí. Opravte mě, pokud se mýlím. Myslím si, že právě v tom spočívá ten problém, takže tam by chtělo mít nějaké srovnání, v jaké výši je tedy to navýšení pokrytí v porovnání se současným systémem. Když se podíváme na čisté příspěvky, tak to bych také ráda ověřila. Zda autoři obou studií sdílejí tuto analýzu, tento pohled na to, jaké výhody můžeme čerpat z tohoto systému. Než vám tedy vrátím slovo, tak bych se ráda ještě zeptala kolegů, kdo má něco, nějakou otázku. Elizabeth Schroeder? Já, co nechci. No, takže nejprve mi dovolte poděkovat všem expertům za tuto studii, která je velmi důležitá, protože nyní se vede velká diskuze na to téma, zdali tedy něco takového udělat nebo ne, e, zdali by kvůli tomu bylo třeba měnit smlouvu, zdali se takové systémy vyplatí. A proto mám dvě otázky. Ta jedna otázka jak dlouho by měla eh, Evropská unie mm, ještě čekat, nebo spíš jak dlouho už nemůže čekat, protože nyní eh, máme krizi, eh, kdy se ukazuje, že naše systémy již dostatečně nereagují a proto bychom měli zavést něco podobného a možná za pět, šest let až tedy tenhle systém eh, projde politickými úvahami, se situace zlepší a pak to tedy zase opustíme jako myšlenku. Mě by tedy zajímalo, jestli jste to také hodnotili na eh, té časové ose, eh, jak hm, třeba negativní dopady může mít hm, inaktivita Evropské unie třeba na velké ekonomiky. A za druhé, já jsem to pochopila tak, eh, alespoň v tom prvním vystoupení, že tento systém tedy tohoto pojištění je v podstatě jediný rozumný, protože funguje rychle, rychle ho lze eh, vybalancovat a mm, bylo by tedy dobré jej zavést. A mě by zajímalo, jak byste vyhodnotil, jak délku času, kterou Evropská unie potřebuje k tomu, aby tahle ten systém byl zaveden do praxe, tedy od okamžiku, kdy padne politické rozhodnutí, je schválena příslušná legislativa, až do okamžiku, kdy to skutečně bude fungovat v praxi. Děkuji. Merci, Děkuji. Já to nechám na vás, abyste se rozhodli, v jakém pořadí vystoupíte takže prosím, možná nejdřív SEPS. Thank you. Uh... Děkuji. Začnu a kolegyně si pak vezme slovo. V podstatě ty otázky lze rozdělit do tří oblastí. Za prvé, pokud jde eh, porovnání efektivity v prvním roce a v těch dalších letech po šoku Obě schémata, která jsme simulovali, jsou zaměřena na dlouhodobé období, čili nějak nerozlišujeme jeden rok a roky další. Ale jsou tu dva faktory, které zmírní dopad v průběhu času. Za prvé, a tedy byly vloženy do systému, čili je možné je nahradit něčím jiným. Takže za prvé, První omezení eh, pozdějších kompenzací spočívá v tom, že pokud máte velký šok ve formě nezaměstnanosti, tak ta se časem jaksi eh, transformuje na dlouhodobou nezaměstnanost. Ale my jsme nechtěli řešit dlouhodobou nezaměstnanost, protože z tohoto hlediska se situace v členských státech výrazně liší, ale krátkodobé šoky, tedy to je něco jiného a jejich uh, dopad časem mizí, pokud samozřejmě eh, se to nepřemění na dlouhodobou nezaměstnanost. Takovým příkladem je eh, Španělsko. Za druhé, Máme tu tedy to pravidlo dlouhodobé vyváženosti, to znamená, že jestliže země překročí určitou míru akumulovaného deficitu, musí platit víc. Čili ze systému dostává pořád stejně, ale musí platit víc do toho Evropského fondu a tedy ten čistý přínos pro tu zemi je nižší. My jsme to udělali na schvál, aby nedocházelo tedy k té transferové unii. A to je samozřejmě zásadní otázka, když se podíváte na Španělsko nebo na pobaltské země v našich simulacích, zjistíte, že později se tedy ten přínos snižuje, protože musí začít platit víc, ale v případě pobaltských zemích to už tak problematické není, ty se otřepou rychleji ekonomicky a proto to pro ně funguje pěkně, ale protože Španělsko je v daleko vleklejší krizi nebo Řecko, tak eh, vlastně bude muset začít víc platit eh, v okamžiku, kdy pořád ještě se potýká s krizí. A to je tedy otázka, jak nastavíme délku krize. Pokud jde o velikost a příspěvky do systému, tady mám dvě připomínky. Za prvé, rozdíl mezi naší simulací spočívá v tom, že my jsme ten systém vyváželi v průběhu 14 let, od roku 99 až do roku 2012, čili Mezitím se opakovaly dobré i špatné časy, zatímco analýza kolegů se zaměřila především tedy na obtížnou situaci v posledních šesti letech. Vyšší míra nezaměstnanosti v posledních šesti letech vyžadovala vyšší míru financování. A teď je tedy otázka, co vezmete za průměr. Pokud byste vzali naše období 99 až 2012, tak by eh, kalkulace vyšly tak, že naše schéma je lacinější. Pokud vemete období, které zvolili naši kolegové, tak se prodraží. Pokud jde o načasování zavedení celého modelu do praxe, harmonizovaný systém má rychlejší účinky, protože v okamžiku, kdy jsou lidé nezaměstnanosti, tedy kdy se zvýší míra nezaměstnanosti, tak automaticky začíná docházet k výplatě eh, dávek. Čili tady tady vlastně nedochází k žádnému spoždění. V případě katastrofického scénáře to spoždění závisí na tom, eh, jakou míru nezaměstnanosti berete v úvahu. Pokud berete v úvahu roční průměr, tak si musíte počkat na ten roční průměr. To trvá rok. Pokud se chcete dívat na čtvrtletní čísla, můžete reagovat o čtvrtletí později. Čili to je zase otázka volby, jestli si volíte eh, roční nebo čtvrtletní čísla, ale každopádně údaje o nezaměstnanosti jsou k dispozici rychle do dvou měsíců po skončení předchozího roku. Čili ta rychlost reakce obou systémů eh, je poměrně vysoká, oba systémy jsou tak navrženy. To zdržení je malé. Jeden, jeden rozdíl v porovnání s americkým systémem spočívá v tom, že americký systém je velmi vyvážený pro všechny státy Unie. Jestliže máte deficit, tak velmi rychle musíte eh, začít eh, vypát, platit víc, aby eh, se systém vyrovnal. Na druhé straně americký kongres pokaždé, když dojde ke krize, tak může schválit mimořádná opatření a dělá to, čili to je tedy nad rámec toho klasického neutrálního mechanismu. Ale my se, si mysleli, že tohle by evropské vlády eh, nepřipustili. Vznikne krize a během měsíce se sejde rada, parlament a komise a něco podobného schválí. Takže my jsme se snažili navrhnout automatizovaný systém s proticyklickým účinkem. Samozřejmě to nastavení je možné změnit, ale my si myslíme, že je to vhodnější z pohledu evropských vlád. A pokud jde o to, jak rychle zavést tenhle systém do praxe, v podstatě je to hlavně problematika legislativní a politická. Implementovat ho lze velmi rychle. Není to příliš komplikované. Je třeba mít určitou míru národní transpozice, pokud jde o harmonizovaný systém pokud jde o ten katastrofický scénář, tady půjde o fiskální transfery na evropské úrovni, takže není třeba ani to. Pokud tedy se podaří schválit řádnou legislativu, tak pak už to může začít fungovat velmi rychle, o rok později. Nevýhodou katastrofického scénáře je to, že nejprve je třeba systém vybudovat, čili nejprve je třeba platit do toho rezervního fondu. Není to absolutní podmínka, ale je to lepší. Jinak se to vlastně bude, jinak to bude každý rok kolísat. A pokud jde o to, do jaké míry je celá věc nalehává pro Evropu, tak já bych řekla, že to závisí na tom, jaké šoky čekáte v příštích pěti až deseti letech. Jestliže čekáte, že evropská ekonomika se bude chovat podobně jako v období 99 až 2007, tak ta naléhavost je nízká. Tam by možná šlo o krátkodobá období výplaty pro některé pobaltské státy, Španělsko a podobně, ale není to prostě tak zásadní. Ale pokud řeknete, že to období 2007 až 2012 bylo mimořádné, tak zase vlastně ta naléhavost je nízká. A nebo vyjdete z předpokladu, že se dají čekat podobné šoky i v budoucnosti, tak jako v tom posledním období, pak ta naléhavost je velmi vysoká. I will just add a couple of things. Jenom několik věcí. Pokud je o ten dopad v prvním roce eh, krize, tak eh, ten, oba ty modely jsou navrženy tak, že eh, ten dopad není tak zásadní. Víc, tedy, víc je cítit u toho katastrofického modelu. A tam je tedy možné vlastně vyplácet prostředky déle než jeden rok, takže je to větší dopad v případě toho katastrofického scénáře. Pokud jde o to, jak rychle to zavést, myslím si, že zavést to eh, do praxe lze rychle, ale záleží na tom, který model zvolíte. Pokud je to ten harmonizovaný model, tak tady jsou velké administrativní překážky, spoustu věcí bude třeba promyslet, koordinovat a tak dále. Zatímco v případě katastrofického mm, scénáře nebo fondu stačí založit fond a převádět peníze. Takže ty administrativní náklady jsou výrazně nižší. Děkuji. What I can add um, to Miros and Ilaria's um, points is... Já mohu dodat, že pokud o míru pokrytí, Já jsem tady ve své prezentaci nehovořil o míře pokrytí národních systémů, ale eh, celoevropského systému. A to závisí na tom, jak nastavíme politiky. My jsme eh, předpokládali, že všichni noví nezaměstnaní budou shledáni způsobilými. Alespoň tedy na dobu 12 měsíců budou mít nárok na dávky v nezaměstnanosti. Čili ta míra pokrytí závisí na tedy těch změnách v míře nezaměstnanosti, ale také v tom, jaký podíl na té celkové nezaměstnanosti má krátkodobá nezaměstnanost. A to se samozřejmě v průběhu času mění. A vy jste se asi ptali především například na Lucembursko. Tady došlo k velkému nárůstu nezaměstnanosti v letech 2012-13 a proto tedy ta míra pokrytí je víceméně stabilní nebo spíše narůstá. Děkuji. Dospěli jsme ke konci našeho slyšení, ale vidím, že přišel Alejandro Serkas, takže Mohu tlumočníky poprosit ještě o pět minutek. Pokud eh, bude nějaký problém, tak eh, přejdeme do angličtiny. Děkuji, paní předsedkyně. Mně stačí tři minuty. V té první minutě chci poděkovat eh, za to, že zde máme tak dobře prezentované studie nejen na teoretické úrovni, jsou zde i praktické simulace, myslím si, že budou velmi užitečné, i když často pochybuji, že v politickém životě se lidé obtěžují tím, že by si četli dokumenty. Spíš ještě čtou eh, noviny, ale ne dokumenty a práce akademiku. Budeme mít problém, protože toto vyžaduje vizi, dlouhodobou vizi a bohužel jsme velmi často tlačeni ke krátkodobým reakcím, krátkodobým opatřením. A když zde nemáme tuto vizi, tak s tím bude problém. V každém případě my budeme distribuovat tento dokument mezi všemi kolegy ze socialistické frakce. My to sledujeme velmi pozorně a hovořím jako někdo, kdo původně byl skeptický, ale díky těm postupným krokům, jak se s tím tedy seznamuji, chápu, jak je důležité, aby Evropa měla program tohoto typu a to má více tedy hospodářskou racionalitu, hospodářské odůvodnění, než tedy sociální zabezpečení. A my, kteří tady pracujeme v tomto výboru, se na to díváme spíše z tohoto hlediska než z ekonomického. V každém případě si myslím, že je to důležité, aby se Evropa postupně otevřela cestu tímto směrem. I EPP se na to nedívá tak, jako že je to ideologická věc, naopak je to i pro ně věc zdravého rozumu, takže jsme zde na stejné frontě, protože když se podělíme o riziko, tak to bude přínosné pro všechny. Některé země, jako třeba moje, uh, nám se více pomáhalo v průběhu krize, ale předtím, předtím třeba i Německu by se hodilo, kdyby tam byl nějaký mechanismus pro sdílení rizika, pokud o nezaměstnanost. Zítra to bude třeba nějaká jiná země. V každém případě ještě jednou děkuji za tuto studii. Doufám, že to vaše úsilí nebylo marné a že všichni tohoto dokumentu využijeme. Děkuji, vy jste splnili svou povinnost a já doufám, že my europoslanci teď splníme tu svou. Děkuji. A já bych teď navrhla našim expertům, aby si každý vzal dvě minuty, aby nám řekli, jaká je podle nich eh, přidaná hodnota tady tohoto evropského systému pro nezaměstnanost. Prosím. Maybe, maybe I start, um, with a... Možná začnu. Jenom velice stručně to schrnu. Nedávná krize, myslím, ukázala, že některé členské státy byly krizí eh, hluboce eh, postiženy, jejich systémy nefungovaly tak, jak měly fungovat, tak aby zajistili automatickou stabilizaci. A tohle je tedy hlavní eh, přidaná hodnota takového harmonizovaného centrálního systému. Nějaká stabilizace tedy je alespoň zajištěna centrální úrovni a to by mohlo eh, v hluboké krizi eh, pomoct. Zároveň si myslím, že je také důležité zdůraznit, eh, že jsou tady určitá rizika. A tato rizika je třeba bedlivě zvážit. Administrativní manipulace podněty národních eh, států řešit struktura, nebo motivace národních států k řešení mm, strukturálních slabin ekonomiky. To jsou všechno důležité věci, které je třeba zvážit. Když se zamýšlíme nad tím, jak eh, navrhnout eh, systém na úrovni eurozóny, ty různé alternativy vytvoření systému pro ochranu proti nezaměstnanosti mají eh, různá rizika. Eh, morální eh, hazard je tady otázka permanentních transferů. Takže nelze tady udělat žádné konečné obecné prohlášení, obecné hodnocení. Prostě je vždycky třeba přilížet ke specifikům takového systému. Um, thank you for the question. Děkuji vám za tu otázku. Já si myslím, že hlavní přidanou hodnotou je vytvořit systém, kde eh, země mohou sdílet riziko. Všechny ekonomiky mají nějaký uh, cyklus, eh, kdy jsou chvíli nahoře a chvíli dole. A z těch dat my vidíme, že se to ani nekoroluje v Evropě. Pokud jde o nezaměstnanost v některých zemích klesá, v jiných současně stoupá. Čili mít systém pojištění, kde když se v jedné zemi daří, a tak můžete eh, financovat nezaměstnanost v jiné zemi. A naopak by bylo přínosné, protože všechny ekonomiky mají nějaký eh, cyklus a všichni to tedy potřebují. Děkuji. Já spíš opakuji to, co říkají, eh, ne, nebudu opakovat to, co říkají kolegové, ale navážu. Pokud jde o ty volby, kterým čelíte, ty budu spíš politik než akademik. Hlavní volbou pokud jde o harmonizovanější a administrativnější návrhy, ambicioznější návrhy, tak ty eh, pravděpodobně budou více eh, intruzivnější vůči těm národní úrovni a budou tedy narážet tam odpor a také povedou k větším transferům na evropskou úroveň a zpátky, ale eh, také budou viditelnější pro evropské občany jako příspěvek Evropy a mohou přispět ke vytvoření nějakému evropského systému sociálního zabezpečení, jestli něco takového chcete. Ten katastrofální systém je, je takový skromný, nemá takové ty technické problémy toho harmonizovaného systému, že nechcete zasahovat do těch národních systémů, čili tam jde spíše o sdílení rizika na úrovni státu. Politicky je prosažitelnější vzhledem k tomu nezasahování na národní úrovni ale je to mnohem méně ambiciozní, pokud jde o evropskou politickou architekturu. Takže nakonec, kromě toho, že je to hospodářská volba, jestli eh, to katastrofální je efektivnější nebo ne, eh, jde o vaši politickou volbu a také o to, co eh, projde. A na to vy jste jistě docela většími obdorníky, lepšími než my. Building on, on the... No tak v tuhle chvíli ano, ale eh, když navážeme na přidanou hodnotu, eh, kterou říkáte, eh, kterou vaší práce, tak opravdu se můžeme snažit alespoň tuto myšlenku udržet na stole a udržet i v debatě, protože vidíme, že otázka a neochoty transferové unii znamená, že je třeba hledat jiné způsoby, jak Eh, nastolit řádně rovnováhu uvnitř ekonomického cyklu. A my určitě eh, nemáme eh, teď podmínky k tomu, abychom to ty řešili. Takže já jsem velice ráda, že jsme jako výbor mohli přispět této debatě. Je to jenom jeden krok, protože samozřejmě ještě tady budeme mít vstupy od té jednotky pro přednou hodnotu a ale myslím si, že to, co vy jste dnes předvedli, je velice důležitým krokem, jak asi chápete. Tohle není téma, na kterém bychom se na tomhle výboru nějak dvakrát shodli. Ale přesto jsem eh, ráda, že jsme mohli eh, přispět eh, k osvětlení některých aspektů. A děkuji vám tedy za to, že jste nám pomožili, mohli udělat tento krok. Příští zasedání by mohlo být 24. února ve Štrasburku, ale v případě potřeby se vám to ještě potvrdí. Přeji vám hezké odpoledne.